poslancům Evropského parlamentu. Pouze krátký úvod do mé prezentace. Zacházíme, nacházíme se na začátku definice našeho pracovního programu a proto zvlášť vítáme možnost vyměnit si názory s vámi. Uh, dnes budeme vlastně prezentovat takový nástěn pracovního programu a nakonec e, tady bude ještě odkaz na ten následující proces, proces, kterého se bude účastnit Evropský parlament, ale jak jsem říkal, zvlášť si vážíme této možnosti. Pracovní program je velmi ambiciozní, protože agentura dostala větší kompetence a více úkolů, více odpovědnosti. Takže, jak vidíte, je to vlastně širší pravomoc a program, který je podmíněn nezbytnými zdroji, které souvisejí s dalšími úkoly, které agentura bude podnikat. Na to se odkáži, až se k tomu dostanu. Čili krátký úvod z mé strany a nyní požádám Lorda Moga, aby prezentoval podstatu. Děkuji. No, budu mluvit stručně. Myslím, že kolegové vědí, že původní eh, mandát vyplýval z třetího energetického balíčku, kterému tak významně přispěl Evropský parlament. A nyní tady máme ještě dva legislativní balíčky, které jsou zvlášť důležité. Čili kompetence, pravomoci a dále nařízení ten E, balíček pro infrastrukturu, jsou to tedy eh, návrhy, které jsou eh, základem programu 2014. Krátce a tematicky. V prvé řadě se jedná o cíl pro integraci trhu 2014, jak prezentuje komise a kolegium a rada a dále energetický eh, balíček pro transparentnost a integritu trhu eh, a dále výzvy infrastruktury, zvláště co se týče ten E a desetiletý implementační plán a budoucí výzvy v neposlední řadě, které zahrnují budoucí zdroje a jejich příspěvek k integraci a výzvám s tím spojených. Jak tady už bylo řečeno, my se zaměřujeme zvláště na dokončení energetického trhu do roku 2014. Jsou tady dvě části, rámcové pokyny 7 a dále implementační část, co se týče formální části, v roce 2011 komise definovala osm prioritních oblastí a jsem rád, že mohu říci, že v sedmi z nich rámcové pokyny už byly plněny a osmá bude plněna do listopadu letošního roku. Ve čtyřech z těchto oblastí síťové kódy, to jsou vlastně konkrétní pravidla, už byly doporučeny komise a dalšího pokroku bude dosaženo v letošním roku. Takže e, jsme rádi, že e, jsme nabrali správný směr a rychlost pro dosažení příslušných cílů. A to i v souladu s cílemi rady, které nám připomínají, že to se jedná o prioritní oblast. Proto také budeme spolupracovat na takzvaných síťových kódech, network codes, které budou kontrolovány oproti kompatibilitě a v následujícím roce bychom měli dokončit práci na všech osmi oblastech v tomto smyslu a pak to budeme moci prezentovat komisi ke schválení, což sebou um, ponese i průzkum dalších čtyřech oblastí v následujícím roce. Dále se budeme zabývat oblastmi, které nejsou zásadní pro cíle roku 2014, ale musí se řešit přesto. Pravidla ovšem sama o sobě nestačí. Pokud by v roce 2014 se na zeptali, zdali nějaké hmatatelné výsledky byly dodány našim zákazníkům, tak by nestačilo říci, že máme pokyny a pravidla. Čili nám eh, se jedná i o implementaci těchto pravidel. Doposud jsme dosáhli velkého pokroku v případě elektřiny a v neposlední řadě nedávno i plynu. Budeme se snažit eh, realizovat cíle eh, pro zprávu eh, elektřiny a kapacity, co se týče také plynu. Bohužel jsou tady určité prodlevy. Souvisí to s regionálním harmonogramem, co se týče intradeha rámců, což eh, se týče rámců pro elektřiny, ale jinak věříme, že většina kontinentální Evropy bude moci dosáhnout kaplingu do konce letošního roku do listopadu, což nám pak umožní rozšířit integrovaný trh v následujícím roku na většinu území EU. Dnes také doufáme, že se nám e, podaří dořešit tento blok. No a nyní e, pravomoce, kompetence Toto vstoupilo v platnost 28. prosince roku 2011. E, od té doby už fungují určité zákazy související se zneužíváním trhu a také jsou to určité povinnosti týkající se účastníků trhu a způsobu obchodování. E, je to povinnost informovat o podezřelých aktivitách. V posledním a roce a půl jsme tedy pracovali bez monitorovacího rámce, protože v zásadě je to něco, na čem pracujeme právě teď a pravidla a technologie a zároveň s národními regulátory jsme začali pracovat na určitých případech, na které jsme byli upozorněni. Jsou, toto je schrnutí těchto případů, na které nás upozornili. Bylo to v minulém roce a prvním kvartálu tohoto roku bylo to 11 případů, z toho pouze dva byly potvrzeny jako skutečné porušení. Mm, toto se domnívám by byl výborný výsledek, kdyby monitorovací rámec už fungoval a existoval. Bylo by výborné informovat při žádném monitorovacím procesu, že došlo pouze k dvojímu zneužití. Nicméně toto je pouze špička ledovce. A my potřebujeme vědět, zdali budeme muset tyto kompetence v tomto případě uplatnit a je třeba eh, ujistit naše zákazníky, že trhy fungují řádně na základě nabídky a poptávky. Na tom pracujeme. Pochopitelně nám jde především o vypracování nástrojů. Registrační nástroj, na kterém pracujeme, by měl být připraven ještě v tomto roce. Také pracujeme na pilotním projektu a to je takové nezmapované území, protože takové to cvičení, taková to opatření jsme ještě na kontinentální bázi nikdy nepokoušeli. Uh, takže my vlastně zahajujeme s pilotním projektem a ta reálná platforma pro schromažďování údajů a monitorování trhu a implementace vlastně začala na konci minulého roku a naším cílem je jít live na začátku příštího roku. A mezi tím ještě dopracujeme určité standardy, postupy, nebudu zabíhat do podrobností. Také jsme předběžně šetřili připravenost národních regulatorních orgánů, které odpovídají za e, výkon a za monitoring do určité míry, čili to jsou předběžné výsledky předběžné zprávy. Zjistíte z toho, že asi sedm regulátorů z celkově 24 neprovádí žádný monitoring a málo zdrojů je za tímto účelem alokováno, krom jednoho konkrétního regulátora. Vůbec tady není uvedeno, do jaké míry e, příslušní pracovníci mají v tomto ohledu zkušenosti nebo praxi. Proaktivní reakci předpokládá 16 národních regulátorů, ale problém jsou ty nerozhodnutí a reaktivní, protože pro monitorování eh, se spoleháme dost na agenturu a pochopitelně také na komisi v souladu s příslušným harmonogramem. Tento slide je taková perspektiva z mého vlastního úřadu. Je to už realita. My máme míru eh, našeho trhu, která je odhadovaná na 3 biliony, a zjistíte, že nedávný případ, eh, o kterém psal Guardian, což znamenalo také, že někdo o tom informoval na základě takzvaného whistleblowingu, se dostal do všech novin. Pak je tady ještě jeden případ, který se momentálně vyšetřuje. Je to realita v dnešní době a agentura je zásadní pro monitorování a poskytnutí poradenství ohledně možného zneužití národním regulátorům a to eh, v souvislosti s transakcemi, které jsou klíčové pro úspěch. Co se stane, když to nebudeme mít? Toto je založeno zase na našich zkušenostech. Je pak daleko těžší identifikovat porušení, hm, rozhodně ne v mnoha aspektech porušení trhu a tam, kde ty případy jsou identifikovány, pak to trvá daleko déle a je daleko těžší dát dohromady pozadí potenciální transakce um, nebo kdo z toho těžil a podobně. Prostě musíme se dotazovat pak více obchodujících subjektů na národní úrovni a pak ehm, výkon bude velmi náročný. Čili bez efektivního monitoringu je velké riziko, že ten výkon nebude adekvátní, že bude nedostatečný a proto důvěra v trh bude porušena. A jak plánujeme tyto pravomoce zrealizovat v praxi. První fáze je schromáždit informace, které budou muset předávat účastníci trhu ohledně své činnosti. Nejedná se pouze o, o, o informace z obchodní činnosti, ale jedná se i o údaje z fyzické sítě. Budeme také pracovat na monitorovacích metodologiích, což sebou eh, nese různé anomálie, upozornění, které se budou snažit identifikovat, že trh vykazuje něco divného, když to tak zjednodušíme tím, že to namox, namixujeme do systému, na kterém momentálně pracujeme, vlastně vytvoříme takový automatický screening a to je vlastně jediný způsob, jak tento problém řešit, protože čekáme, že dostaneme asi půl milionu informací o obchodu denně. To znamená hodně informací, které přicházejí do agentury a z toho musíme identifikovat, jestli je něco zvláštního nebo ne. Eh, abychom rozpracovali tento systém, tak eh, plánujeme investovat 4 miliony eur. V minulém roce už jsme investovali milion a nyní čekáme, že budeme moci investovat další tři pro dokončení práce. Momentálně tyto peníze vlastně nemáme, ale DG Energy z komise kteří eh, nás podporují, nás ujistili, že tyto peníze jsou na cestě a si o tom budou rozpočtové orgány informovány. To je zásadní, pokud to chceme zrealizovat od začátku roku 2014. Na to momentálně pracujeme. Je to součást dokončení interního trhu, protože interní trh není pouze integrace národních trhů, ale Znamená to dát účastníkům, občanům a zákazníkům určitou víru v řádné fungování trhu. A ještě pro mě 4 miliony, to je sice hodně peněz, ale je to pouze frakce. Je to daleko méně než jakákoliv výhoda vyplývající z efektivního monitoringu. Každé porušení zákazu může porušit trh může narušit důvěru a to je daleko významnější. Jak Lord Mock říkal, je to soustředěné úsilí agentury a národních regulatorů a eh, my monitorujeme a pochopitelně ehm, částečně regulatoři, ale oni musí provádět výkon. Čili jakmile budeme mít screening, tak musíme zajít ještě dál a musíme se snažit zjistit, zdali to, co vypadá jako anomálie, je zároveň podezřelá okolnost, podezřená událost za tímto účelem potřebujete mít dost lidí. Momentálně máme 15 lidí na plný úvazek. V následujícím roce jsme požádali o dalších 35. Vypadá to jako ohromné číslo a souhlasím, že oproti 15 to je, ale pokud chcete monitorovat fyzické transakce ohledně eh, výměny a bilaterální, třeba v případě komodit, eh, plynu, elektřiny nebo třeba v dopravě, tak napříč 28 státy, tak musíte mít specializované analytiky trhu. A abych to zasadil do kontextu, myslím, že jsem to říkal, který je ekvivalentem nás pro stejný účel v minulém roce použili 60 lidí, ale hm, nám bude snad stačit méně. Čili eh, nyní další výzva, a to je infrastruktura. Nařízení, které nedávno vstoupilo v platnost. Agentura a národní regulátoři na tom pracují z naší strany, čekáme, že se za, zapojíme do metodologii pro cost benefit, také, že poskytneme poradenství ohledně pobídek pro nové projekty a také o podávání výkazů či zpráv. V tomto případě se jedná zase o nový úkol a věříme, že abychom ho provedli řádně, potřebujeme mít daleko více lidí. My jsme vyhodnotili, že budeme potřebovat 14 lidí navíc. A v neposlední řadě čtvrté téma, což je dopad obnovitelných zdrojů. A zase rada nedávno potvrdila, že budoucí scénář bude ten, kdy obnovitelné zdroje budou hrát čím dál tím větší roli. Během posledních několika let cíle, eh, cílové modely pro elektřinu a plyn byly vytvořeny. Pochopitelně nejedná se o to je nějak významně měnit, ale spíše mít určitý vývoj, abychom mohli zanést větší flexibilitu do elektřiny plynu, abychom mohli využít obnovitelných zdrojů řádným způsobem. Je to věc, na které budeme také s regulátory v příštím roce pracovat. Takže už se blížíme ke konci. Harmonogram publikace hlavní osy tohoto programu přijde ještě v tomto měsíci, tak v červnu bude workshop všech zainteresovaných stran, pak um, pracovní program bude um, přednesen představenstvu parlamentu a komisi, dále e, vedení schválí pracovní program z roku 2014 a správní rada ho přijme. Tak toto vypadá z časového hlediska a v neposlední řadě, e, pane předsedo, něco, co se netýká pracovního programu, ale mm, prac, CIR, což je organizace regulátorů, Ta doplnila práci agentury eh, za pomocí personálu i prostor. My jednáme s regulátory přímo a Alberto i já jezdíme na diskuse G20, pojedeme Kazaně, abychom prokázali, jakým, jak to vypadá a a také ISER, práce ISERu probíhá paralelně s našimi zdroji a my budeme ISER podporovat v jejich práci, která probíhá v Bruselu. Děkuji. Grazie, Děkuji, děkuji panu předsedovi a panu řediteli, kteří si sami předávali slovo v rámci této skvělé dvouhlasné prezentace. Myslím, že zde zazněla opravdu celá řada věcí, která se stanou předmětem debaty. Jako první požádal o slovo kolega Tums, který je také členem kontaktní skupiny z ACER. Kolega Turmes, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji oběma, jak Lordu Mogovi, tak i panu řediteli Potočníkovi. Mám pět stručných otázek. Za prvé, sítě. Vy říkáte, že jsme připraveni na přijetí, ale je to možná spíše otázka pro komisi, než na vás. Až bude přijato rozhodnutí o síťových kodech, tak možná Potom tedy, pokud se nemýlím, bude mít parlament tři měsíce na to, aby vyjádřil své stanovisko. A má otázka je, jak to komise plánuje, protože já si myslím, že v březnu nebo nejpozději v dubnu už tady nebudeme. Prostě nebudeme tady na několik měsíců a pravděpodobně nám bude trvat do září nebo do října, než se zase znovu formálně zorganizujeme ve výborech. Takže pokud chceme tuto věc dokončit. Jak, jak očekáváte, že budeme jednat, protože parlament nebude ve velmi proaktivním režimu, aby mohl reagovat. Zmížili, zmínili jste také o takzvaných intraday markets, že se tam nebyli jednotliví aktéři schopni dohodnout. Můžete nám vysvětlit, z jakých důvodů to bylo, z ekonomických, z politických, proč se nedohodli? Manipulace trhu, tam jste zmínili dva případy, kde došlo k těmto případům, jaký druh případů to byl a co se můžeme naučit z těchto případů. My jako zákonodárci se můžeme určitě poučit z toho, že zde vidíme tu mezeru, kterou budeme muset zaplnit. Nezmínil jste trhy s capabilities, takže myslím si, že další diskuse bude o tom, zda umožníme 8, 9, 10, 15 národních trhů, které by úplně zabily myšlenku jednotného trhu s elektřinou a s plynem. Vy jste tedy vypracovali své stanovisko, ale jak to vidíte také v kontextu tedy národních regulátorů? Jaká je nálada? Je zde nálada ta, že by to mělo být národní? A jak zabráníme rozdrobení vnitřního trhu. A poslední věc. Když jste tady byli naposledy před dvěma, třemi měsíci, tak jste zmínili tendenci některých vlád omezovat nezávislost národních regulačních orgánů a také jejich rozpočet. Máte na tomto poli nějaké novinky? Děkuji budeme pokračovat v otázkách a potom bude lepší mít eh, jednotlivou odpověď. Ko- kolega Correira do Campos, který mm, je také zpravodem k jedné důležité věci, která se eh, týká těchto záležitostí. Děkuji. Rád bych poděkoval kolegovi Potočněgovi který zde dnes eh, přednesl tuto prezentaci a také kolegu Lordovi Mogovi. Velmi transparentně přednesli celou záležitost. Tady zde jde o to, abychom zde měli lobbying, ale zároveň zdroje pro to, aby ACER mohl nadále pracovat. A já se cítím spolu zodpovědný za těchto 14 míst, protože jsme schválili normu o sítích, a dali jsme agentuře ACER více pravomocí. Na tom samozřejmě není nic špatného. Naopak řekl bych, eh, že je pozitivní, že jste se zaměřili na akční plán o potřebě financování. Takže v tomto smyslu zde opravdu žádný problém není. možná se zde nehovořilo o koordinaci sítí, network coordination. Za to jsou zodpovědní přepravci, kteří musí předložit svůj návrh, tedy provozovatele přenosových sítí. Ti musí předložit svůj návrh, který potom bude předmětem práce agentury ACER. Další otázka. S objevením břidličného plynu se teď uhlí jeví jako levný zdroj. A máme čím dál více podniků, které využívají uhlí jako zdroj energie. To znamená, že to jde vlastně proti těm eh, environmentálním cílům, které si stanovujeme právě kvůli tomu, že teď zde máme velmi nízkou cenu uhlí. A to nás znepokojuje. Je možné jednat v tomto smyslu, nebo na to alespoň upozornit a můžete mě potvrdit, že zde skutečně tato záležitost existuje, že jsem právem znepokojen. Potom ochrana spotřebitele. Pár informací. V mé zemi dochází takzvanému collective switching. Eh, tam asi 500 tisíc uživatelů se zúčastnilo a o 5% došlo ke snížení elektrické energie a o 10 eh, u plynu. Takže to znamená, že je zde opravdu ještě velká marže, velký prostor. Kolega Elmer, prosím. Well, thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji našim hostům za jejich prezentaci. Omlouvám se, že jsem přišel trochu pozdě a něco jsem tím pádem promeškal ale zaznamenal jsem, že jste hovořili o rostoucí roli obnovitelných zdrojů energie a v tomto kontextu se chci zeptat obou řečníků, zda zaznamenali známky, první známky změny nálady, pokud jde o obnovitelné zdroje energie. Především parlament hlasoval proti backloadingu ETS, což je po čtyřech letech, co jsem v tomto parlamentu poprvé, co parlament hlasoval pro pracovní místa a prosperitu a proti nadměrnému ozeleňování. Dále je zde také přístup Organizace evropského průmyslu a zaměstnavatelů, kteří upozorňovali komisi na velký problém s konkurenceschopní, které, kterému tedy čelí evropský průmysl, protože vysoká cena elektrické energie je dána tím, že se příliš spoléháme na obnovitelné zdroje a průmysl a investice a pracovní místa směřují z Evropské unie směrem ven, třeba do Ameriky, do Číny, do Indie, kde je energie levnější. A mě by zajímalo, zda ACER vzal do úvahy právě tuto změnu nálady, možnou změnu nálady, pokud jde o obnovitelné zdroje. A v souladu tedy s těmi vysokými náklady, chci odkázat na to, co říkal Claude Turmes. On hovoří o capacity markets. Samozřejmě tyto trhy, to je eufemismus v tomto parlamentu, který je velmi populární u strany zelených. My tím nemyslíme tyto trhy, my tím myslíme další státní dotace pro výrobce energie z fosilních zdrojů, které tedy musí fungovat, když nám selže energie z obnovitelných zdrojů, protože oni vyžadují od daňových poplatníků a od spotřebitelů, uživatelů elektrické energie další dotace. Takže když si to všechno vezmeme v úvahu, musíme si také uvědomit, že Tyto tzv. capacity markets eh, jsou jen dalším dodatkem k tomu, co všechno vyplývá z té politiky obnovitelných zdrojů. Děkuji, slovo má kolega Chichester, který je také členem kontaktní skupiny Parlament a CER. Děkuji. Ano, navážu na to, sledoval jsem to. Je velmi dobré vidět Alberta a Lorda Moga, tomto výboru, protože to je právě ten způsob výměny názorů, který jsme očekávali, když jsme psali tu původně legislativu. Má první reakce je, byla to velmi dobrá prezentace, je trochu obtížné eh, na něco upozornit, něco z toho vypíchnout, ale já se chci zeptat na pár specifických věcí a možná jeden obecnější bod. Specifické body Mně se líbilo, že stejně jako pan Helmer jsem přišel později, takže mě unikla ta první část toho vašeho vystoupení, ale slyšel jsem, že jste pronásledovali nebo stíhali pouze jednoho z těch špatných hráčů na trhu. Slyšel jsem dobře? Znamená to, že kdybyste měli více zdrojů, tak byste těch eh, špatných hráčů chytili více? Nebo jste litovali, že to byl pouze jeden, kterého jste chytili, a nebo to znamenalo, že ten trh funguje tak dobře, že jste identifikovali pouze jeden případ porušení pravidel. Takže další věc, která se týká remit a možná návazné body. Hodně času jste věnovali tomu, že jste říkali, že potřebujete více personálu. A to je stará písnička v tomto parlamentu, kterou slýcháváme od agentur EU. Součást eh, problému s RIMIT eh, byla ta, že jsme odhlasovali limit, aniž bychom odhlasovali další zdroje. Takže máme také podíl na těch problémech. Vy jste se zmínil o tom, nebo zmínili o tom, že doufáte, že ty 3 miliony eur, že je tedy dostanete. Víte něco o tom usnesení MMF, o kterém my nic nevíme? Vzhledem k současné rozpočtové situaci vaše důvěra, že ty peníze dostanete, je skutečně potěšující, nicméně nevím, zda je opodstatněna. Takže to by mě zajímalo a myslím si, že budete muset pokračovat v tom, že budete dále bojovat za další zdroje, abyste mohli pokračovat ve výkonu svých funkcí a pokud to uděláte efektivně, tak to bude skvělé. Ještě jedna obecnější otázka. Postup, eh, který směřuje k dosažení jednotného trhu v oblasti elektrické energie a plynu, podle mě se trochu vymknul. A mě by, slyšelo, jak se, mě by zajímalo, jak se na to dívají regulátoři. Jaký máte pocit, jakého pokroku jsme dosáhli, jakého pokroku ještě dosáhnout musíme? Já jsem doufal, že vaše role bude tom, že urychlíte proces otvírání trhu. My se vám snažíme dát dostatek flexibility k tomu, abyste překonali další problémy. Takže by mě zajímalo, zda si myslíte, že se to blíží nebo ne. A pokud ne, tak co si myslíte, že v tom můžeme udělat? A mohli byste tedy ukázat na nás, zákonodárce, s tím, že potřebujete více legislativy, nebo co, jakou další pomoc byste uvítali? při snaze dosáhnout tohoto cíle. Blíží se poslední rok tohoto parlamentu, tedy tohoto složení parlamentu a tohoto výboru, takže je pravděpodobné, že už nebudeme mít mnoho iniciativ na naší straně, ale to samozřejmě nemůže vás zastavit v tom, abyste pokračovali. Děkuji. Děkuji. Ještě dvě vystoupení před vašimi odpověďmi. Nejdříve kolegyně Jordan Cizel, ta je také členkou kontaktní skupiny, prosím. Děkuji panu Potočníkovi a Lordu Mogovi za to, že přišli na tu pravidelnou výměnu názoru. Já si myslím, že je velmi důležité, že máme tuto možnost. Nejdříve bych ráda pokračovala v tom, co zde už kolegové zmínili, a sice implementace REMIT, Vy jste požádali o další zdroje a další personál a zatím jste dostali jen sliby od komise. Něco možná dostanete, dostanete nějakou část toho, co bylo přislíbeno. Takže mě by zajímalo, jaké jsou vaše omezení, v, jaký, v jakých případech byste mohli implementovat remit na 100% a ve kterých případech by to prostě nešlo, v jakém případě by to nešlo. Můžete nám přinést takovéto hodnocení a samozřejmě jaká je taky lhuta pro všechno toto, protože teď už je konec května roku 2013 a příští rok už bychom byli rádi, aby vnitřní trh v této oblasti fungoval, takže nemáme dost času, nemáme tolik času pro implementaci vnitřního trhu. Má další otázka se týká vaší výroční konference, která se konala v Loblani před několika dny. Mimochodem byla to skvělá organizace a velmi plodné debaty, které tam proběhly a já jsem tam slyšela, že mnozí experti, odborníci si stěžovali na pokřivení trhu kvůli různým národním dotacím a také kvůli překrývajícím se legislativám pro ETS a cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. Takže bych se vás ráda zeptala, zda máte nějaké plány ohledně přípravy společného doporučení pro politiky o poevropštění národních režimů, národních dotačních režimů pro obnovitelné zdroje energie. A dále chci navázat na to, co zde říkal kolega Claude Turmes. Kdybychom chtěli mít synchronizovaný rozvoj trhu s energií, měli bychom skutečně definovat své dlouhodobé politické linie. A ráda bych se vás zeptala na váš názor. Jaký druh politických cílů podle vás potřebujeme, abychom měli vyvážený a udržitelný rozvoj, protože já mám pocit, že energetická politika zatím byla takovou odnoží naší politiky klimatických změn, takže tam se musíme starat také o konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek. Děkuji. Děkuji. A jako poslední Edith Herzog, i ona je členkou eh, kontaktní skupiny ITRE a CER. Děkuji, paní předsedkyně, jsem velmi ráda, že jsou zde zástupci CER. Myslím si, že je to jeden z úspěchů výboru ITRE. Setkali jsme se několikrát a shodli jsme se na tom, že potřebujeme dále budovat tuto malou instituci v Lublani. Na Evropské radě minulý týden se hlavy států dohodly, že potřebujeme více Evropy, že potřebujeme europeizovat energetické trhy. To znamená, že musíme budovat infrastruktury a znamená to také, že musíme budovat vnitřní trh v oblasti energetiky. A institucionální základy zde samozřejmě musí být zajištěny a ACER je jednou z největších součástí tohoto institucionálního základu. Není dostatečně financována a mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Může ten nedostatek financí pro vaše instituci zpomalit? proces eh, europeizace? Protože pokud to tak je, tak eh, k tomu musíme nějakým způsobem přistoupit. Eh, Právě byl ukončen Euronest a po dvou letech jsme byli schopni vydat dokument, který se týkal energetické bezpečnosti a jeden z bodů je, jak země Euronestu, sousední země mohou mít prospěch z ACER. Takže vytváříme to nejen pro země EU, ale obecně pro zajištění energetické bezpečnosti. A zde by byl váš názor zajímavý. A pak zde mám další otázku, možná je politicky velmi provokativní, ale když říkáte, že něco uděláte a pak to neuděláte, tak eh, je důležité, abychom věděli, zda to neuděláte, protože to udělat nechcete, anebo že to udělat nemůžete. Tento výbor na tom musí pracovat, takže potřebujeme vědět, zda máme nechtěné prodlení ze strany nedostatečně financované situace, anebo zde, zde nedostatek vůle. To je důležité pro důvěru evropských občanů a myslím, že musíme upřímně diskutovat o těchto záležitostech. Já si myslím, že tento výbor se postaví za ACER a uděláme všechno pro to, abychom bojovali s komisí nebo radou, aby jste dostali to, co vám bylo přislíbeno. Děkuji. Bene, si sono conclusi gli interventi. Děkuji, tím jsme uzavřeli vystoupení členů tohoto výboru. Bylo jich šest a každý položil celou řadu otázek, což je známkou velkého zájmu, ale také známkou očekávání velmi přesných odpovědí, kterých se nám určitě dostane. Tak prosím, pane předsedo. Um, uh, děkuji paní předsedkyně, děkuji poslancům. Obecně bych rád poděkoval kolegům, kteří byli osobně velmi aktivní v uplynulých letech. Mnozí z nich eh, nám poskytli skutečnou jak politickou, tak praktickou podporu, takže vaše poděkování nám by se mělo promítnout a vztahnout i na vás. Budeme spolupracovat podobně i do budoucna, abychom eh, ukázali, jak jsme navzájem integrováni, propojeni. Pan Turmes hovořil o tom, co by mohla komise udělat eh, v období toho takzvané dovolené pro poslance, než budou znovu zvoleni. Jak jinak to chcete popsat? Tak to je samozřejmě věc, na kterou by měla odpovědět komise. Ale já bych na to navázal ještě další otázku, která je podle mě velmi důležitá pro parlament v celém procesu komitologie. Pochopit, jakým způsobem se jedná s jednotlivými návrhy, aby parlament nebyl omezován tím, že bude mít málo času na přeskoumání daného návrhu, aby se tím nespomalily věci mezi komisí a zástupci parlamentu. Pane Turmsi, další otázka se týká toho, zda zde pořád ještě existují obavy ze snížení nezávislosti národních regulátorů a z omezení jejich rozpočtu. Ano, tyto obavy přetrvávají. Je to pochopitelné v situaci, kdy vlády členských států musí přijímat úsporná opatření a regulátoři také musí nést svou, svůj díl. Ale v některých zemích je to možná trošku přehnané. Je tam přehnaný vliv státu, což je proti legislativě a podkopává to nezávislost regulátoru. V některých případech eh, úsilí o spojení různých regulačních orgánů pro různé oblasti, například vodohospodářství a energetika, tak tam eh, zase hrozí, že se smrsknou a že zde budou možnosti pro energetický sektor omezeny. Takže to je opravdu důvod k obavám. Pan de Campos eh, předložil opravdu skvělý legislativní návrh. Eh, je to výzvou pro národní regulační orgány i pro ACER. Je to velmi důležité a já tomu chci vzdát hold. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, tak ve Spojeném království jsme také zažili ten collective switching. Stalo se to i v Belgii a to velmi úspěšně. Uh, podle našeho názoru to skutečně vyvolává tlak na ceny, na snižování cen a jsou zde věci, které musí být zajištěny, zajištěny aby individuální spotřebitelé nebyli znevýhodněni, ale v každém případě je to velmi dobrý přístup, jak vytvořit tlak na ceny. Pan Helmer hovořil o změně nálady. Já nejsem politické zvíře, alespoň ne veřejně, ale rád bych řekl, že pořád ještě máme stejné cíle a ty cíle by měly být eh, stanoveny na nejvyšší úrovni a tyto cíle by měly být zachovány. Některé cíle, které čtu v tisku, jsou mnohem ještě ambicioznější a ty trhy z kapacity jsou součástí těchto politických otázek. Stačí podívat se na mapu Evropy, abyste viděli, jaký dopad mají tyto trhy. Téměř každý má teď tento trh nebo k tím směřuje. Takže my jako regulátoři se snažíme lépe pochopit a identifikovat klíčové otázky, které zde vyvolávají obavy. Pan Chichester se zmínil o té staré písničce, že potřebujeme více zdrojů. My proto máme v angličtině takový obraz, že si postupně uřezáváme ruku, až nám žádná nezůstane. Nicméně tato čísla podpořili jak regulátoři, tak průmyslové subjekty, protože jsme si uvědomili, jaký bude dopad, když se nám nepodaří těchto cílů dosáhnout. V těchto krátkých prezentacích jsme se snažili ukázat, že v jakékoliv zemi, jakékoliv selhání trhu má obrovský dopad na důvěru v trhy s elektrickou, nebo tedy s energií a podvod, ke kterému došlo, měl obrovský dopad na eh, důvěru spotřebitelů a teď se to snažíme změnit. Takže v tomto případě je to skutečně záležitost, kterou musíme zohlednit. Já slibuji, že, nebo tedy musím říci, že ty sliby komise jsou pro nás eh, spolehlivé, protože komise uh, je pro nás spolehlivou institucí. Děkujeme generálnímu ředitelství pro energetiku, že se snaží s námi vyjednávat a že se snaží splnit to, co požadujeme a zatím to vypadá poměrně dobře. Já vím, že třeba zde můžete narazit na neoprávněný cynismus, ale já za to opravdu nemohu. Já doufím, že komise splní to, co slíbila. Pokud jde o budoucnost, tak tam je to velmi obtížné. Díváme se za rok 2014 jako regulátoři, protože jsme se snažili zaměřovat na síťové kódy, ale myslíme, že se může toho ještě spoustu stát po roce 2014 a musíme začít teď, musíme vytvářet cílové modely a také pokud jde o implementaci. Jednou z klíčových věcí je to, že zde máme pouze první fázi, to, že přijmeme legislativu, to je první fáze a potom přimět státy, aby je implementovali, to je zase další fáze. A to tež platí pro síťové kody. Paní Hercog, já s vámi souhlasím. Europeizace a agentura pomohou při rozvoji, při institucionálním rozvoji My eh, zatím tedy se nás to tolik netýká, ale obtížné nebo špatné by bylo, kdyby instituce nebo naše agentura nedostala dostatek zdrojů, které bychom použili k tomu, co by potom mělo dopad na trhy. Potom otázka sousedních zemí, to je věc, na kterou se dívá agentura, protože nám velmi leží na srdci to, co se děje v sousedních zemích a také mezinárodní organizace regulátorů pracuje na regulační spolupráci všude na světě a my podporujeme organizaci jako MEDREK ve spolupráci, takže chceme rozšířit obecně tu svou regulační zkušenost. Děkuji. Děkuji a druhou část odpoví pan ředitel Potočník. Já navážu na některé konkrétnější otázky. Já bych je také rozdělil asi do čtyř kategorií. Co se týče implementace, pan Čumos a pan Čičester se ptali na pokrok, kterého jsme dosáhli. A to je také problém související se strategií. Nicméně to byla komise RG ještě za starých dobrých časů, jak se snažili zavést paralelní implementaci, protože bylo jasné, že pokud dojde k implementaci až po přijetí pravidel, takže nikdy bychom nesplnili termín roku 2014. A to i v případě plynu jsme dosáhli tedy pokroku. Co se týče elektřiny, tam už máme uh, pro trhy evropské i nordické. Eh, pak to máme také v regionálním oblasti a já si myslím, že došlo k pokroku na regionální úrovni a teď je výzvou dostat se na eh, regionální Ingas, eh, tam byl, tedy v, v plynu tam došlo také k vývoji, kdy byla zahájena nová platforma pro alokaci přeshraniční kapacity napříč kontinentální Evropou 7 je jurisdikcí 19 SO. Je to poměrně slibný vývoj, takže jsme svědky určitého pokroku a to ještě předtím, než ta pravidla se eh, dostanou do praxe. Eh, co se týče intranet, tam máme problém. Já nevím přesně jaký, protože jsou tady dvě konkurující platformy. Ti, kteří to provozují, prostě se nemohli shodnout, jsou tam určité komerční zájmy. V prosinci se dohodli, že pokud dojde k nějakému bloku, tak pozvou agenturu, která by to měla rozřešit. Takže doufám, že takto to bude pokračovat a že oni budou naslouchat naší konzultaci. To ovšem protahuje ten proces poměrně dost, a skoro rok a myslím, že na čase, abychom pokročili. Pak je tady eh, celá řada dalších otázek, pan de Cambo, pan Jordan a tak dále se ptali na eh, rozvoj, další vývoj na trhu, pokud pan Lord Mork není politické zvíře, tak já ani já ne, protože já bych měl eh, eh, sloužit této věci. My se snažíme v případě obnovitelných zdrojů zjistit, jak to slouží trhu. Eh, jsou tady dvě stránky, potřebujeme větší flexibilitu jak v elektřině, tak ehm, v plynu. A intraday trh se stává čím dál tím významnější oproti střednědobému, dlouhodobému. A je to vlastně tento výbor, který požádal agenturu o informace, které jsme poskytli v únoru a tam jsme naznačili, co si myslíme by měly být podmínky pro tento mechanismus, jak by to mělo fungovat. A e, podle nás je jeden ze závěrů ten, že v první řadě by se neměli snažit průšovat trh a že by měli vstupovat na to e, pouze pokud e, to bude vhodné a jinak by se měli stáhnout a že i národní systém by měl být doprovázen hodnocením dopadů. Na tom nadále pracujeme a plánujeme vypracovat zprávu o dopadu různých systémů. To by snad mělo být připraveno v létě. Takže jistě, že se na to ještě podrobněji podíváme. Ten rámec je komplikovanější, některé trhy fungují dobře, jako dejme tomu ten pro CO2 Dále rozpočet. Ne, nejprve kompetence. Na to se ptali pan Tomas, pan Chichester, eh, mluvilo se o našich případech. Jsou to případy, na které jsme narazili. Ty, eh, o kterých jsme byli informováni bez systematického monitoringu. Momentálně neprobíhá systematický monitoring, protože se neschromažďují tyto informace systematicky. Většinou o tom informovali eh, národní regulátoři, eh, kteří se k tomu dostali prostřednictvím nějakého interního informátora nebo vzhledem k tomu, že se všimli něčeho podivného na trhu a to, ale jak jsem říkal, je pouze špička ledovce. Nevím, jak ten ledovec je velký a jak je hluboký. Ale to nenaznačuje vůbec, jestli trhy fungují dobře nebo špatně. Nicméně měli bychom být efektivnější nejenom v monitorování, ale i v, i v takovém odstrašení, protože efektivní monitorování také odradí od potenciálního zneužívání. Pokud vědí, že dojde na to, že je, dejme tomu, chytí příčinu při zneužívání, tak si budou dávat větší pozor. tyto případy se dostanou na stůl, aniž bychom je vyhledávali. A já bych byl rád, že i kdybychom měli monitorovací mechanismus, že by bylo by dobré mít nadále těch 18, teda pardon, 11 případů, což je dobrý výsledek ty dva potvrzené případy zneužití se týkalo o vydávání informací. Eh, členské státy ještě netransponovaly národní eh, zákony umožňujícím národním regulátorům eh, uplatnit pokuty. Takže došlo pouze k porušení. Jinými slovy, dalo se najevo, ano, e, buďte opatrní, protože my jsme si na vás posvítili, chytli jsme vás přičinu. E, co se týče rozpočtu, pan Hercog, paní Hercog, Chichester a ostatní, ty tři miliony, o kterých e, jsem mluvil, jak říkal pan Lord Morg, se týkají energie obecně, to znamená, že ty peníze jsou k dispozici, eh, byly odebrány z jiných oblastí, které nejsou tak prioritní. Je to procesní záležitost, eh, která se dostane do rozpočtového výboru eh, a já věřím, že ty peníze dostaneme a využije se jich pro doladění nástroje informačních technologií, protože těžko budeme řešit půl milionu nebo transakce za několik eh, stovek tisíc bez takovéhoto příslušného nástroje. Takže do té doby než eh, dostaneme peníze, tak nebude existovat systematický monitoring. A na druhou stranu jsme přesvědčeni, že ty peníze přijdou už v letošním roce. My totiž potřebujeme, pokud chceme Eh, spustit toto live v příštím roce. Co se týče našich požadavků na personální vybavení, to je trošku něco jiného. Týká se to kompetencí i infrastrukturní regulace. V tomto případě mm, by to byl personál, který bude vyhledávat anomálie a který se bude snažit detekovat ty podezřelé předtím, než je předá národním regulátorům. Pokud se nám nedostane více personálu, tak jediná strategie, která by pro mě byla poměrně nešťastná, by bylo informovat národní regulátory o všech anomálích, na které systém narazí a jak jsem odkaz, odkazoval na ten vzorek, eh, tak eh, by byly zcela legitimní, ale byly by trošku zvláštní, podezřelé a e, regulátoři by byli zaplaveni falešnými upozorněními a to si myslím, že by bylo nešťastné, protože energetický sektor nepotřebuje mít nějakou implementaci, která zároveň nefunguje. To by byl špatný signál pro účastníky na trhu. Byli bychom zaplaveni čísly a prostě neměli bychom možnost identifikovat ty příslušné, ty relevantní. Čili potřebujeme více lidí v příštím roce. Pokud je dostaneme, tak dojde na implementaci, budeme pracovat s regulátory a využijeme komparativních schopností, pokud ne, tak eh, tady bude problém, jak náš, tak pro regulátory. My jsme, jak už tady bylo řečeno, máme rozpočet, který je u evropských institucí ke zvážení. Myslím a doufám, že jsem snad vyčerpal všechno. Tak či tak vám mnohokrát děkuji za, dotaz, za dotazy a zpětnou vazbu. Děkuji. Děkuji našim hostům, kteří nám podali také vyčerpávající odpovědi. Já děkuji jménem celého výboru, výboru i všech, kteří se zúčastnili této vyměny názorů. Přeji vám hodně úspěchu v práci a hodně štěstí, pokud jde o finanční a lidské zdroje, které určitě potřebujete k tomu, abyste mohli udělat věci, které jste zde ilustrovali. Můžete se spolehnout, že tento výbor vám vždy bude věnovat svou pozornost a podporu. Děkuji. Přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, který se týká digitální agendy pro Evropu. A hned vám řeknu, že máme asi půl hodiny, než přijde pan komisař Tajány k tomu strukturovanému dialogu, který je naplánován Každoročně dávám slovo kolegu Rodemu, aby nám představil svůj návrh a potom zahájíme rozpravu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Využij příležitosti, kterou jste mi dala a budu se vyjadřovat ve své mateřštině. Což mi umožní, abych byl velmi stručný, abych tu prezentaci udělal souhrně. V rámci skupiny liberálů zdůrazňujeme Evropu bez roamingu. Přejeme si ukončit tu kartelovou situaci, která panuje v Evropě a která eh, vlastně způsobuje to, že můžeme využívat svobody pohybu, ale to nás stojí velmi drazo, draze, velmi hodně peněz. Protože toto vlastně je ta kvintesence toho, co chci říkat. Samozřejmě jsem si dobře vědom té skutečnosti, že digitální agenda se týká e, samozřejmě velkého počtu jiných věcí než roamingu. Ostatně hovořili jsme o tom při, na naší poslední schůzi stínových zpravodajů, kde se hovoří o superbezpečnosti, o odhmotněné informatice a tak dále. Vidím, že Gunnar Heckmark mě poslouchá, on také eh, se velmi zajímá o tato témata. Jsou zde také aspekty související s vnitřním trhem a další aspekty. Nicméně já jsem se rozhodl, že se soustředím na roaming v mém návrhu, protože bych velmi rád dosáhl takového usnesení, které se nebude podobat vánočnímu stromku. Je zde celá řada témat, která v každém případě nebo u kterých není riziko, že tedy budou na pořadu jednání 24. a 25. listopadu. A to jednak proto, že lhuty jsou velmi krátké, budeme bude na národní i na evropské úrovni období volební kampaně a také v jednotlivých politických frakcích interně, abych tak řekl, ale také mezi jednotlivými frakcemi bude těžké dosáhnout dohody na to, abychom eh, propagovali nebo dotáhli dokonce nějaké zcela nová témata. Proto jsem se skutečně soustředil na několik základních ústředních myšlenek. A samozřejmě doufám, že budou eh, relevantní příspěvky ze strany členů výboru ITRE. A velmi rád bych, s, velmi, s velkou potěšením samozřejmě, vyslechnu tyto příspěvky, ale ještě jednou opakuji, pokouším, pokusil jsem se prokázat určitou disciplínu. Doufám, že budu, vám budu příkladem, tak abychom mohli skutečně dosáhnout usnesení, které bude cílené. Nikoliv příliš úzké, ale za, zaměřené na cíl. Pokud jde o vlastní obsah, tak proč říkám, že v, jakožto liberálové bychom chtěli Evropu bez roamingu? Tak je to proto, protože doufáme, že se nám podaří vyslat jasný signál vzhledem k radě v souvislosti s tím, že stávající situace je neudržitelná. Ostatně připomínám také to, co jsme již uvedli v naší vnitřní zprávě, a to je to, že naši, naš, naším cílem je, aby rozdíl mezi národními tarify a roamingovými tarify byly v podstatě nulové v roce 2015, ale jsme ještě velice daleko od tohoto cíle problém není, a to bych rád zdůraznil, neleží tedy na komisi nebo na komisaři. Problém je na členských státech. Analýzy jasně uvádějí, že někdy spotřebitelé platí až čtyřikrát více než to, co platí operátoři za stejné služby na velkoobchodních trzích. A to je vlastně překážkou mobility, což je zase eh, důležitá podmínka pro růst, o kterém se tolik hovoří. Takže bychom se měli shodnout na tom, abychom požádali komisi, aby předložila na konci, do konce svého období návrh, který by směřoval k tomu, aby se vytvořil vnitřní trh, eh, telekomunika- vnitřní telekomunikační trh, tedy více konkurenční, tak, aby operátoři mohli spotřebitelům nabízet skutečně velko obchodní ceny. Eh, roaming je problém, který se týká nás všech a to je právě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl, že se právě soustředím na toto téma. Je pravda, že eh, digitální agenda obsahuje celou řadu dalších aspektů. Na schůzi stínových zpravodajů jsme se rozhodli, že dosah nebo rozsah toho našeho návrhu by měl právě být mobilita, růst a zaměstnanost. To, co schválíme a to, co uplatníme, tak musí být hla, mít za hlavní cíl zvyšovat mobilitu, růst a přispívat k vytváření pracovních míst. A na tomto základě jsem samozřejmě připraven vyslechnout a schromáždit vaše návrhy, náměty a nyní čekám na návrhy kolegů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Takže uvědomujeme si, že to je důležitý návrh a je to důležitý cíl, který je před námi, na kterém bychom se měli shodnout Otevírám tedy eh, de- do debatu, dávám slovo stínovým zpravodajům. Takže tak, aby měli možnost eh, vyjádřit se všichni, kteří si chtějí vzít slovo. Děkuji. Já bych chtěl srdečně poděkovat zpravodaji panu Rodemu, protože opravdu se soustředil na to hlavní téma a na schůzce stinových zpravodajů jsme hovořili často o roamingu, o volnějším, levnějším roamingu a tak dále. A došli jsme během těchto debat k určitému závěru a zpravodaj to ostatně vidí úplně stejně a to, že připojení k digitální že by toto mělo být eh, zdůrazněno v rámci digitální agendy. Toto usnesení je vlastně výsledkem toho, že zaprvé parlament a zejména tento výbor chtěl zpracovat zprávu z vlastní iniciativy a na základě čehož tedy na základě toho, že komise uvedla eh, v život nebo předložila to, co se nazývá nová digitální agenda. Bylo nám sděleno, že na říjnové radě se bude, zaujím, bude zaujmuto stanovisko k jednotlivým eh, aspektům, digitální agenda, informační společnost a tak dále, že tedy rada k tomu zaujme stanovisko. A je tomu tak, že tedy Proto tedy jsme vlastně se rozhodli pro stejném řešení jako, v IM, jako IMCO a to, že vlastně zpracujeme usnesení k tématu digitální agendy pro Evropu. To vlastně znamená, že se opravdu, opravdu musíme soustředit na, to, na ta nejdůležitější téma protože usnesení samozřejmě nemůže nahradit zprávu z vlastní iniciativy, která by měla jít dále. Ale jak zpravodaj správně řekl, tak se musíme zdůraznit právě na ta nejdůležitější témata, a na ty oblasti, kde se domníváme, že opravdu je potřeba je zdůraznit radě, protože si myslíme, že jsou zde právě určitá naléhavá, naléhavé body v rámci digitální agendy a proto, když budeme předkládat eh, pozměňovací návrhy, tak bychom se měli eh, právě na toto zaměřit. Ta oblast působnosti je samozřejmě širší. Eh, digitální agenda obsahuje pochopitelně další důležité aspekty, jak o tom hovořil zpravodaj, a musí, chtěla bych eh, tedy předložit určitý návrh. A to za prvé je zde ta, taková ta červená nit, která se táhne celým tímto tématem a který, kterou musíme zdůraznit, a to infrastruktura. Máme určité investiční programy k tomuto, týkající se široko spektré pásma a tak dále. Toto jsou všechno témata, o kterých se již hovořilo a poměrně často hovoří. A parlament již eh, přijal i určitá rozhodnutí k tomuto. Takže si myslím, že to musíme také zmínit v tomto usnesení, protože to je vlastně základ pro to ostatní. Bez infrastruktury nemůže vlastně v digitálním, digitalizovaném světě existovat žádná další nastavba. Takže nesmíme ztrácet ze zřetele to, že tedy musíme zdůrazňovat pouze ta nejdůležitější témata. Takže bych měla následující návrhy. Za prvé informační a komunikační technologie a nezaměstnanost mladých, nebo jak, jak by mohli pomoci bojovat proti nezaměstnanosti mladých, protože nezaměstnanost mladých lidí je velký problém v mnoha evropských zemích. Za druhé, informační a komunikační technologie a evropské domácnosti. Toto vla, vlastně více, zde máme více lety finanční rámec a e, finanční programy, jak toto zohledňují. Další věc, kterou považuji za velice důležité, a to je plná digitalizace veřejného sektoru. Nejen proto, že aktualizace a modernizace veřejného sektoru má samozřejmě nebo by poskytla e, velké výhody pro e, obyvatele, pro občany, a to například eh, při například také u elektronického digitalizace veřejných služeb a a samozřejmě toto všechno souvisí s digitalizací celého hospodářství. Takže toto samozřejmě je velmi důležité ve všech evropských zemích a toto také nesmíme ztrácet ze zřetele. A nakonec ještě Evro, informační a komunikační technologie pro malé a střední podniky. Takže zaměstnanost mladých za prvé, za druhé domácnosti Evropské unie, více lety finanční rámec, strukturální fondy, jak zohledňují tady toto všechno v souvislosti s technologiemi. Za třetí plná digitalizace veřejné sféry, veřejného sektoru a konečně informační a komunikační technologie a malé a střední podniky. A takže na tyto čtyři stavět, měli bychom stavět na těchto čtyřech pilířích a, a podívat se potom dále. A, to, a, jak jsem již řekla, základem tohoto všeho je vybudování nezbytné infrastruktury. Je to velice důležitá věc. Máme pouze miliardu eur, která by měla být na toto použita, což samozřejmě není dostatečné pro rozvoj těchto sítí a odpovídající eh, infrastruktury. Takže na toto bychom se měli zaměřit, co se týká sdělení komise ke Connecting Europe Facility. Takže toto je, myslím si, ten základ. Mohla bych samozřejmě říci ještě víc, říct více, ale musíme se skutečně omezit na to, co je zásadní, co je nejdůležitější a na to se omezit. Proto, jak v podstatě již velice správně řekl eh, zpravodaj. Takže já se v těch mých pozměňovacích návrzích budu pohybovat v těchto hranicích, o kterých jsem se teď zmínila. Doufám, že se nám podaří dospět k úspěšnému cíli. Děkuji, paní Pedro Castillo. Slovo má kolega De Angelis. Děkuji, paní předsedkyně. Sdělení komise oznamuje celou řadu návrhů v sedmi akčních oblastech digitální agendy. Je to sdělení, které vyšlo už před 6 měsíci a výsledek je ten, že některá ustanovení jsou již předmětem diskuze v rámci naší parlamentní práce a o dalších se bude diskutovat v nejbližší době. První otazník se týká našeho přístupu k návrhům komise. Já osobně myslím, že není možné tvářit se, že od prosince do dnes se nic nestalo. Že by bylo naopak vhodné, i když tedy velmi zhruba, dotknout se přímo meritu jednotlivých návrhů, například infrastruktury pro široké pásmo, eh, Connecting Europe Facility, bezpečnost eh, internetu, cloud computingu. A k těm věcem, které byly ohlášeny v prosinci a které zatím ještě nejsou předmětem diskuse, například eh, cena za přístup k sítím nové generace. Já si myslím, že přístup zpravodaje je v podstatě dobrý a můžeme se s ním stotožnit. Pokud jde především o roaming. Víme, že digitální agenda pro Evropu to je běh na dlouhou trátě, který je založen na několika aspektech a několika faktorech. Je zde tedy otázka završení vnitřního trhu, jednotného trhu i v oblasti telekomunikací. Jak jsem říkal, jde tam také o infrastruktury, o kritéria pro konkurenci mezi operátory, bezpečnost telekomunikací, digitalizace veřejného sektoru, potom další důležité téma, téma zaměstnanosti, podnikání, především s ohledem na malé a střední podniky. Takže já chápu důvody, které vedly zpravodaje k tomu, aby se zaměřil pouze na roaming. Souhlasím také s úvahou, kterou zde zpravodaj předložil ohledně toho, že je to překážka pro mobilitu a že je nutné, aby v této věci byly do konce našeho mandátu předloženy návrhy. Není pochyb o tom, že je toto prioritní téma pro evropské spotřebitele. I já sám ho považuji za prioritní. Nicméně nesmíme zapomenout na potenciál digitální ekonomiky, který spočívá na všech těch faktorech, které jsem zde zmínil, včetně tedy všeho, co jsem zde řekl. Já tedy si myslím, že musíme to pole působnosti rozšířit jak bych to řekl, nemám pocit, že by to měl být nějaký nákupní seznam nebo vánoční stromeček, ale musíme to pole rozšířit. Musíme tam začlenit další priority. Vybrat určité cíle. A otázka růstu, mobility a zaměstnanosti je zásadní otázkou ke které musíme nějakým způsobem přistoupit, kterou musíme řešit především pokud jde o zaměstnanost mladých. Pokud jde o růst, tak je jasné, že sítě nové generace to je rozhodný krok, který musíme udělat, pokud chceme rozvinout digitální agendu. Takže je zde dobré, že se zaměřujeme na roaming, ano, ale já si myslím, že musíme rozšířit toto pole identifikovat další priority a k těmto prioritám zaujmout velmi jasná, rozhodná stanoviska, která přinesou seriózní a konkrétní odpovědi z hlediska růstu, mobility a zaměstnanosti. Děkuji. Kolega Tošenovský paní předsedkyně. Já naváži na eh, své kolegy, kteří o tom hovořili. Také bych chtěl eh, poděkovat eh, panu kolegovi Rohodemu za spolupráci se stínovými zpravodaji. Samozřejmě digitální agenda je strašně široký pojem. My sami už jenom v rámci tohoto výboru, tohoto týdne, budeme mít několik, několik témat. iCloud je zítra, Eh, budeme hovořit zítra také o eh, Connecting Europe Facility, o, o telekomunikacích a eh, myslím si, že tento materiál by právě měl velmi zohledňovat všechny tyto vazby a rozumím panu kolegovi Rodemu, že z těch všech, protože každý z těchto materiálů se zabývá určitou částí digitální, digitální agendy. A to, co my vidíme tady, protože víceméně Eh, někdo z nás je eh, zpravodajem někdo je stínovým v jedné pro jeden materiál my vidíme tu vazbu ale ten vnější svět možná až tak nevnímá tu provázanost eh, které my říkáme digitální agenda a, a víme o jednotlivých vazbách těch materiálů. souhlasím také s tím a jsem rád že ta dohoda na úrovni stínových zpravodajů vznikla že hlavním cílem je mobilita růst zaměstnanost a e, rozumím i tomu tak jak to uvedl pan kolega rohde že nechce aby z té digitální agendy se stal ten všeobjímající vánoční stromeček které, ve kterém se potom nikdo nevyzná protože digitální agenda je všude Ta, tu máme v každé, v každé části. proto e, podporuji a rozumím jeho, jeho víc, většímu zaměření a dání větší váhy na roaming ale zároveň bychom měli, a, a to bude i mou snahou jako zpravodaje, abychom zachovali tuto vazbu i mezi těmi dalšími digitálními vazbami, ať již se jedná o vysokorychlostní broadbandovou infrastrukturu, která zároveň také navazuje na ten roaming. Ta je určitým podkladem toho, toho, eh, toho hardwarového zázemí, které, které tady funguje a samozřejmě je to eh, velmi důležitá eh, inovace veřejného sektoru v digitálních službách, protože ty se budou velmi rychle rozvíjet. Proto já jsem velmi rád, že k té dohodě došlo a jsem maximálně připraven pomoci najít v té obrovské šíři té digitální agendy to rozumné a podporuji to, abychom tedy ten roaming z tohoto určitým způsobem zvýraznili ale nezapomněli na všechny ty vazby těch několika materiálů které najednou v tomto čase projednáváme. takže velmi děkuji za tu spolupráci a věřím že eh, dosáhneme toho společného cíle co nejvíc pomoci právě růstu eh, mobilitě a zaměstnanosti pomocí digitálních služeb do kterých určitě ten roaming velmi jasně patří, protože překrývá všechny hranice, které v Evropě jsou pořád ještě určitou, určitou brzdou toho biznesu, který často nerozumí, proč na hranicích platí úplně jinak a je to zátěž ekonomická. Takže velmi děkuji a, a jsem připraven maximálně spolupracovat, aby tak těžké téma, jako je digitální agenda, se podařila nám zvládnout. Děkuji, paní předsedkyně. E Děkuji a jako poslední se přihlásil kolega Hockmark. Thank you very much. Um, I would like to... Děkuji. Rád bych pogratuloval zpravodaji k jeho nadcházejícímu výsledku. Doufám, že bude dobrý, protože si myslím, že co děláme v digitální agendě nebude pouze definovat příležitosti pro pracovní místa a růst v telekomunikačním sestoru, sektoru ale naším úspěchem je definování dlouhodobou konkurenceschopnost v ekonomice jako takové. To je velice důležité a to říkám proto, já to říkám proto, že to nesmí být opakováním toho, co už jsme říkali, když jsme říkali, že chceme víc krize. Protože pokud chceme být lídrem ekonomickým, tak musíme přijímat rozhodnutí, která nám to umožní. Myslím si, že tento sektor má zásadní význam pro všechny věci, které musíme dělat do budoucna. A určitým způsobem, kdybychom se podívali na situaci před deseti lety, tak by nikdo nepředpokládal, co se týče, co se stane s digitální ekonomikou, pokud mluvíme o aplikacích, o vývoji ve všech oblastech naší společnosti, to by někdo nepředvídal. Ale mm, musíme si říci, upřímně, že nevíme, co se stane za deset let. Nemůžeme si vybírat mezi tím a oním. Je to inovativní součást společnosti. Je to definice společnosti jako takové. A pokud chceme být nejlepší, měli bychom si to zajistit. A to jsou dvě věci, které s tím souvisejí a které jsou zásadní. A je důležité to najít v rezoluci. Za prvé, zajistit jediný telekomunikační trh a musím říct, že je nesmyslné, že v nejmodernějším, nejmobilnějším eh, světě ekonomické máme nadále ještě 27 trhů. To je velká překážka. Je to bariéra a problém, který z nás nevýhodňuje oproti dalším částem světa. A pokud s tím něco neuděláme, tak je to vlastně naše rozhodnutí, protože letos bude tolik mobilních předplatných jako lidí, což demonstruje, změnu logiky globální ekonomiky a bude konkurenceschopnost v jiných částech světa, tak jako tady, možná i více. A možná je tady jedna věc, která by mohla vést tuto změnu, a to zajištění pouze jediného trhu, co se týče sítě. A ať už se rozhodneme ohledně spektra o čemkoliv, nutné vytvořit, otevřít pásmo před 700 mega pro ty operátory, kteří jsou panevropští. Mohli bychom to otevřít, mohlo by to být založeno na spolupráci, ale ti s tím, že budeme mít 3, 4, 5 panevropských operátorů, bude znamenat, že se zbavíme problému roamingu a změní to logiku evropského telekomunikačního trhu a ekonomiky. Buď se rozhodneme, že tak učiníme, nebo neučiníme, což ale souvisí s něčím dalším. Je to jediný trh, který musí zajistit i nejlepší kapacitu, protože tam, kde máme nejlepší kapacitu, máme i nejlepší vývoj, nejlepší inovaci. A proto je také důležité otevřít to sedmistovkové pásmo a žádné výjimky z osmistovkového protože tyto výjimky jsou výjimky z růstu. A to je realita. Pokud tak učiníme, tak a to je ve zprávě pana Tošenovského, že co se týče broadbandu, tam bude jedna giga na sekundu jakožto obecná kapacita a 100 pro uh, všude kolem a pak vytváříme možnosti, abychom zůstali jako vůdci v ekonomice a ve vytváření nových míst a v hospodářské soutěži. Je to zároveň jednoduché, ale zároveň komplikované a to je důležité nalézt v rezoluci, proto vám um, gratuluji, protože předpokládám, že to tam bude. Děkuji. Grazie, kolega Okmar. Děkuji kolegu Hokmarkovi, omlouvám se. Jestli jsem předtím trochu rozptýlila zpravodaje, ale my jsme nehovořili o věcech, které by nebyly důležité, jenom jsme organizovali čas pro další řečníky. Teď má ještě slovo komise a potom na závěr zpravodaj. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. S velkým zájmem jsme si samozřejmě přečetli tuto zprávu a já jsem si také s velkým zájmem vyslechl vystoupení jednotlivých řečníků zde v sále. Roaming je jasným příkladem nedostatku jednotného trhu a my jsme diskutovali o roamingu před nedávnem, když jsme diskutovali o roamingovém balíčku 3. Doufáme, že toho dosáhneme roamingovými opatřeními v blízké budoucnosti, velmi brzy, až eh, příští rok eh, vstoupí v platnost poslední ustanovení roamingového nařízení. To byl tedy cíl roamingu 3. Nicméně je nutné, aby zde byly i jiné věci, například politika spektra, aby se posílily investice a aby byl tedy dokončen jednotný telekomunikační trh. Roaming je jasným zjevným příkladem nedostatečnosti jednotného trhu, nicméně měl by být nahlížen jako součást jedné z mnoha věcí, které je třeba udělat, abychom dosáhli jednotného trhu, který zatím je opravdu nedostačující. Takže roamingová pravidla platí některá opatření na kterých jsme se dohodli v tomto nařízení, vstoupí v platnost příští rok a my doufáme, že přispějí k Evropě bez roamingu. Je to ale širší záležitost, širší téma a musíme přijmout ještě celou řadu opatření, aby byl ukončen vnitřní trh a závěry rady dali samozřejmě komisi silný mandát v této oblasti. Děkuji, než dám slovo zpravodaji, tak eh, chci říci, že 16. června eh, v poledne končí eh, lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Promiňte, promiňte, 6. 6. června. Tak for er Děkuji. Takže jsem ve velice privilegované situaci, protože v podstatě souhlasím se vším, co zde bylo řečeno. Jsem rád, že paní Castillo, která bohužel musela nás opustit, protože má povinnosti v jiném výboru, že, uved, že vyjádřila podporu mé myšlence a to, cílené usnesení, usnesení zaměřené na určitý cíl. Samozřejmě je potřeba zařadit toto usnesení do širšího rámce. Zcela souhlasím s prioritami, o kterých se zde zmínila paní Del Castillo. Je velice důležité vyslat jasný signál jednotlivým členským státům. Je to rozhodnutí, které je zcela nepochopitelné, to znamená snížit investice do elektronické infrastruktury. Také souhlasím s kolegou Elisem. To znamená vše, co se říká o dematerializované elektronice, zabezpečení a tak dále. Ostatně já jsem se o tom zmínil ve svém úvodu. Je opravdu důležité, abychom si byli vědomi té skutečnosti, že toto jsou všechno témata, o kterých jsme již hovořili v mnoha interních zprávách. Samozřejmě můžeme připomenout to, co jsme již uvedli. Ale jak jsem řekl, neměli, měli bychom se vyhnout tomu, aby to usnesení se podobalo vánočnímu stromku. Dále to, co zde říkal pan Heckmark. Já jsem se rozhodl, že se zaměřím na roaming, jak jsem již říkal ve svém úvodu. A to proto, že je to vlastně symbol toho, co nefunguje v Evropě. Nemáme trh, jednotný trh pro operátory a nemáme ani trh pro sítě. To je vlastně něco, o čem jsme hovořili, a to již mnohokrát při jednáních eh, týkajících se spektra. A zde také komise byla výborným partnerem při těchto jednáních, ale bohužel musím konstatovat, že členské státy nechtěli přijmout toto rozhodnutí, které přesto je na bílední. To znamená, že by vznikl trh, který by byl skutečně konkurenční, konkurenceschopný. A z tohoto důvodu je velice důležité to, co řekl pan Heckmark. To znamená, a je potřeba toto zapracovat tyto sítě 700 MHz je potřeba o tom hovořit, i když je to něco, co široká veřejnost příliš nezná nebo se v tom nevyzná, ale je to důležité. Potom je zde také snížení, které navrhují členské státy vzhledem k návrhu komise, pokud jde o investice do budování infrastruktury. A potom musíme také hovořit o vnitřním trhu a roamingu. To je opravdu příklad, který ukazuje to, co ještě nemáme, to, co nefunguje. Proto navrhuji, abychom vyvíjeli maximálně maximální tlak na členské státy, tak, aby skutečně se podívali na všechny možnosti vytváření růstu a podpory vytváření pracovních míst. Pokud se tedy odváží jednat a vytvořit něco společného a, a nikoliv pouze něco, co by bylo na národní úrovni a co by se zaměřovalo na krátkodobé hledisko. Jsem si jistý, že to usnesení je skutečně cílené a těší mě, že na tom budu moci s vámi dále zpracovat. Děkuji. Grazie. Děkuji kolegovi Rodemu a nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Pro správné fungování jednotného trhu s, energetickou energi- s elektrickou energií k tomu si vezme slovo kolega Buzek. Děkuji, paní předsedkyně. Měli jsme digitální agendu a jednotný trh pro digitální agendu v Evropské unii před chvílí a teď budeme hovořit o jednotném trhu pro energii. Hlavním tématem Evropské rady, Evropského summitu v minulém týdnu, kromě daní byla také energetika. Důvod je jasný. Musíme snížit ceny energií v Evropě, pokud chceme být konkurenceschopní. Všechny náklady výroby do vysoké míry závisí na cenách energie a proto je to velká výzva, která stojí před celým evropským hospodářstvím. Je zde také otázka energetické bezpečnosti a právě o tom je tato zpráva. Tato zpráva hovoří o jednotném trhu s energií. Jedná se především o bezpečnost dodávek, jedná se také o možné nízké ceny energií na tom trhu, o konkurenci na trhu a samozřejmě jedná se také o předcházení negativním dopadům na životní prostředí společně s ochranou klimatu. Hovořili jsme o tom tématu už dvakrát. Toto je třetí diskuze a proto nebudu zacházet do detailů, které se týkají samotných základů této zprávy, protože teď už jsme na úrovni kompromisních pozměňovacích návrhů. Máme celkem 460, více než 460 pozměňovacích návrhů, které jsme dostali. To je typické pro tento druh zprávy 400 až 500 pozměňovacích návrhů. Chtěl bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, které předložili tyto pozměňovací návrhy. Nemám žádné pochybnosti o tom, že většina z nich se přičiní o to, abychom obohatili obsah. Jak jsem říkal, není možné začlenit tam všechno, protože zde máme omezení délky této zprávy. Ale v rámci pozměňovacích návrhů, tam můžeme celou řadu věcí ještě dodat. Nebyly zde v podstatě žádné výhrady, pokud jde o podstatu eh, zprávy. Většina členů našeho výboru podporuje vytvoření společného trhu a s energií, který by začal fungovat od roku 2015. Tak je to obsaženo ve zprávě a také v závěrech Evropské rady ze 4. února 2011 v roce 2015 musí ten trh začít fungovat. Členské státy mají před sebou spoustu práce, opravdu spoustu práce, mnohem více než Evropská komise. Evropská komise připravila už spoustu nařízení, směrnic. I my v Evropském parlamentu jsme je prošli s klimatickým balíčkem, s třetím klimatickým balíčkem v čele. Celou řadu těch věcí ještě musí členské státy implementovat a o tom se hodně hovoří v této zprávě. Já jsem připravil 35 kompromisních pozměňovacích návrhů. Byl bych rád, kdybyste se vyjádřili dnes k těmto pozměňovacím návrhům. První diskuse se stínovými zpravodají na toto téma už proběhla. Příští týden a za dva týdny ve Štrasburku o tom ještě budeme hovořit. Ve Štrasburku bych se rád ještě znovu sešel se stínovými zpravodaji, abychom eh, už finalizovali znění těchto kompromisních eh, pozměňovacích návrhů. Měli jsme už zítra hlasovat o této zprávě, ale vzhledem k tomu, že překlady pozměňovacích návrhů jsme dostali teprve minulý týden, tak jsme nebyli schopni to zvládnout a stínoví zpravodajové se jednomyslně shodli na tom, že se bude hlasovat až 20. června. K tomu tedy máme ještě trochu času, ale musíme hodně pracovat na tom, aby ty kompromisní pozměňovací návrhy byly skutečně dobré. Protože jich 35, tak je zde nebudu všechny komentovat a pokud máte nějaké připomínky k těmto pozměňovacím návrhům, tak si je rád vyslechnu, jinak už to budou konkrétní uh, Eh, rozpravy, ke kterým vyzývám. Ještě jednou děkuji za to, že jste k této zprávě přistoupili velmi seriózně a děkuji, že jste dodali celou řadu nových eh, prvků, které mohou být v této zprávě velmi cenné. Slyšení na toto téma proběhne za týden ve čtvrtek v 9 hodin 00. Takže 6. června, čtvrtek za 8 dní, proběhne slyšení, které se bude týkat tohoto tématu. Pan komisař Ettinger bude přítomen na tomto slyšení a upozorňoval také na to, že se jedná o klíčovou zprávu pro něj samotného, aby se co nejrychleji dopracoval tento jednotný trh s energetikou, s energií. Mám zde dvě takové úvahy před diskusí. Ta zpráva je rozdělena na dvě části. Jedna část to je analýza současné situace a týká se to zároveň toho, že bychom chtěli, aby ten energetický trh byl pro zákazníky, pro individuální zákazníky, odběratele, spotřebitele a také pro obchodní klienty, pro podniky. To je nejdůležitější věc, která je definována v té první části. Mám tam eh, nejdůležitější výhrady k tomu, co máme k současné situaci, k tomu, co je dnes, když ještě nemáme úplně ten společný, ani nemáme úplně otevřený trh s energií. A ve druhé části je seznam kroků, seznam eh, věcí, které musí udělat komise a členské státy a agentury a regulátoři, aby ten eh, trh se skutečně vytvořil. Také to, co musí udělat investoři, to je druhá část. A je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají například konkrétních akcí a vy je navrhujete v první části. A nebo také jsou to pozměňovací návrhy, které říkají, že ten trh špatně funguje a analyzují, proč špatně funguje. A vy zase navrhujete k té druhé části, kde už naopak máme navrhnout konkrétní řešení. Já souhlasím s většinou těchto pozměňovacích návrhů. Chtěl bych jenom, abyste se dohodli, prosil bych o to, abyste se tedy dohodli, shodli na tom, že ty pozměňovací návrhy přesuneme. A pokud se ty pozměňovací návrhy týkají obecných eh, současných výzev a analýzy situace, tak budou v první části a pokud se týkají konkrétních výzev a, a pobídek k tomu, co by měly dělat komise a členské státy, tak to by mělo být potom obsaženo v druhé části. Myslím si, že to bude velmi důležité pro jasnost celé zprávy. Dohodli jsme se, že už eh, dnes eh, budou eh, prezentovány názory stínových zpravodajů. Ne všechny jsem zatím dostal na stůl. Mám poznámky od naší kolegyně Judith Merkis. Jsou takové obecné, pár detailů ještě bude třeba dopracovat. Jedna úvaha hovoří o tom, že bude obtížné dohodnout se tam na nějakém bodě. Stejně tak kolega Jens Rode, zastupující liberály, už eh, poskytl své připomínky. Obecně tedy podporuje to, co jsme dosud udělali, za to jsem eh, vděčný. Jsem samozřejmě otevřen diskuzi. Pokud byste dneska chtěli předložit nějaké konkrétní připomínky, tak o to mám opravdu velký zájem. Mám tu před sebou pochopitelně všechny kompromisní návrhy a vyjádřím se k tomu za chvíli. Nicméně všechny eh, detaily dopracujeme v přímé spolupráci mezi sebou. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Děkuji panu kolegu Buskovi a jako stínový zpravodaj má slovo pan místopředseda Rode. Prego, okay, thank you. Uh, v angličtině. Děkuji, pane Busku, za vaši práci při vypracování těchto pozměňovacích návrhů. Podle mě eh, takže já nebudu zamíhat do podrobností v případě kompromisních pozměňovacích návrhů. Rád bych pouze zdůraznil dvě věci. Jsem rád, že výzva k harmonizaci regulátoru a té je začleněno do kompromisních návrhů v odstavci 25 takovéto iniciativy jsou zásadní pro dobře fungující evropský trh a za druhé bych se rád vyjádřil eh, k článku 11. Tento článek eh, mluví o investicích do infrastruktury a o regulatorním rámci. V mém pozměňovacím návrhu 188 navrhuji, abychom aniž bychom porušili vnitřní trh, by penzijní fondy a institucionální investoři měli mít možnost investovat do přenosu. A bylo by dobré, kdyby zpravodaj toto zohlnil do kompromisních eh, ho znění v rámci jedenáctky, protože jak víte, tak stávající interpretace brání fondům a institucionálním investorům do těchto přenosových soustav investovat. A to především tam, kde se investovalo do obnovitelných energií, jako dejme tomu větrných parků. A to je kontraproduktivní oproti velké investici do takovéto energetické infrastruktury. A proto si myslím, že by mělo být dobré mm, zajistit možnost investovat do tohoto a rozvoje zároveň. Zároveň bychom mohli si stanovit pokyny, které umožní možnost investovat jak do těchto infrastruktur, tak do generování. Takže v tomto ohledu doufám, pane Busku, že toto zahrnete do kompromisně pozměňovacího návrhu. Děkuji za otevřený přístup a děkuji všem stínovým zpravodajům a za váš vynikající návrh. Děkuji, pane místo předsedo Rode. A teď má slovo kolega Turmes, prosím. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval Jesse a jeho týmu za Takže já bych jenom eh, se vrátil ke dvěma věcem. že tady je velký rozdíl mezi evropskými a americkými cenami plynu. tam nejde o to, že ceny klesly ve Spojených státech, ale že vzrostly v Evropě. Podívejme se na statistiky mezi lety 8, 9 a nyní, protože eh, ta navýšení cen je daleko větší v Evropě než pokles ve Spojených státech. A to jenom díky indexaci cen ropy. Protože toto možná bylo historicky správné v 70. letech, kdy eh, plyn měl nahrazovat eh, ropu a elektřiny, protože eh, ta energie byla založena na ropě, ale pouze 1% je právě dnes založeno na ropě. Tudíž nemá cenu mít takovouto indexaci a myslím, že naše zpráva to musí naznačit jasně, v tom smyslu, že Evropa s tím musí přestat. Nemá cenu už toto propojovat. Naši spotřebitelé platí miliardy eur díky této indexaci. A já si myslím, že jednoho dne budeme muset tuto otázku předložit DG pro hospodářskou soutěž. Proč si vůbec myslíme, že takováto indexace je právoplatná? Proč by tyto ceny měly být nadále součástí kontraktu? A v době, kdy hospod DG toto vyloučí, ušetříme spotřebitelům v Evropě miliardy eur. A to si myslím, že musíme stanovit jasně. Dále na velkoobchodním trhu je jedna věc, která je zvláštní. V Německu byla cena asi 70 euro na megawatt hodinu. Dnes je to 40. A konečný spotřebitel v Německu má 40 účtu za elektřinu, no a pak jsou to daně a pak platí za síť. A musím říci, že je překvapivé, že navzdory tomu, že těchto 40% se téměř rozdělilo na půl, konečný uživatel nebyl svědkem žádného poklesu tohoto komponentu jeho účtu za elektřinu. To platí pro Německo, pro Spojené království a další země. Takže jsme v situaci, kdy na velkou obchodním trhu jdou ceny nahoru, tak platí spotřebitel více. Ale pokud klesnou, tak spotřebitel platí to samé. A to jsou miliardy eur, které mizí z kape spotřebitelů a jde do kape subjektů. Jde do kapes těch, kteří kupují za nízkou cenu a prodávají za vysokou spotřebitelům. Tak to nemůžeme pokračovat, protože jednoho dne zákazníci jednoduše řeknou, tento trh nám nehraje do rukou. A pak je tady jedna věc, kde těžko nalezneme rovnováhu. Protože všichni chtějí jednotkovou cenu za elektřinu co nejnižší. Je jasné, že sektor, který je energeticky nákladný, na nás tlačí. Chtějí elektřinu za 30-40 euro na megawatt hodinu pokud bychom to umožnili, tak nesmíme zapomínat, že to bude znamenat, že 30, 40, 50 energetické spotřebu bude v zásadě eh, odprodáno za tuto úroveň a někdo bude muset zaplatit za reinvestiční potřeby. Budeme muset nahradit dvě třetiny uh, elektráren během dalších 20-30 let a všichni to vědí, a nevím, eh, jestli s tím budete souhlasit, že modernizace rozvodné soustavy prostě musí proběhnout, takže my zároveň bychom chtěli přislíbit velmi nízké ceny za elektřinu, ale jinak nenajdeme žádného investora, pokud neumožníme uh, účtovat určité marže. A to je velice citlivá rovnováha, která by se měla ve zprávě zohlednit. Děkuji. Kolega Tur. Děkuji kolegovi Turmesovi. Trochu jsem ztratila kontrolu nad časem, takže se omlouvám všem ostatním kolegům. Teď eh, jsme ukončili kolečko stínových zpravodajů. Dáme slovo dalším kolegům. Na dvě minuty má slovo kolega Balčitis. Ačiū gerbime pirmininkė. Tikrai pats jau pataisų kiekis sako, kad šitas dokumentas yra labai svarbu. Děkuji. Počet pozměňovacích návrhů naznačuje, že se jedná velice důležitý materiál zpravodaj bych chtěl poděkovat, protože je to dokument eh, zvlášť významný pro členské státy, které nemají alternativy. V reakci na pana Tomase, proč umožňujeme indexaci oproti cenám ropy, tak tady je odpověď na snadě, protože státy byly často omezovány bilaterálními dohadami kdy jsme měli pouze jeden plynovod, jeden zdroj plynu 47 let a možná, že některé země mají určité slevy od jednoho dodavatele. Třeba z Ruska. A proto nemají zájem o zdroje z jiných zemí. A tyto země, které mají přijatelnou cenu teď, by zaznamenaly naopak navýšení. Já prostě k tomuto dokumentu víceméně nemám, co bych dodal. Je velice dobrý a ta představa, že nejenom členské státy by se měly ujmout iniciativy, ale že i do budoucna by se měla komise stát určitým mediátorem, protože my nadále máme určitou soutěž, kterou jsme nezlikvidovali, máme různé ceny energií. Já se vlastně k této myšlence musím ještě vrátit. A tento dokument se díky praxi do budoucna změní. A změní se, až se změní trh s energiemi. A pak se budeme moci nadechnout, budeme konkurenceschopnější a nebudeme muset řešit tak ohromné problémy jako dnes. Čekám, že komise se této diskuse také zúčastní a budete, budeme moci dosáhnout praktické implementace do tohoto dokumentu do budoucna. Kolega Lange. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také srdečně poděkovat zpravodaji, protože mnoho návrhu již bylo zahrnuto a zohledněno v kompromisních návrzích. Myslím si, že skutečně eh, čas jasně říci členským státům, že jsou určité základní věci, které by měly být již konečně prosazeny. Eh, je to také a to, o tom právě hovoří eh, zpráva kolegy Buska velmi jasně. Uh, Nemělo by to být tak, že důsledky z národní energetické politiky nebudou potom zohledněny v rozumné eh, evropské energetické eh, politice věci jako nezávislost regulátorů, to je velice důležitá věc, zejména pokud jde o vývoje cen, o čemž hovořil pan Turmus právě pokud se týká energetických koncernů, tak toto je téma a mělo by se skutečně eh, toto regulovat ve prospěch spotřebitelů. Myslím si, že je také důležitá otázka silnější europeizace, poevropštění, eh, což také některé eh, pozměňovací návrhy zdůrazňují co se týká silnějšího zbližování dopravních přepravních systémů, ale také většího poevropštění zahraniční energetické politiky, pokud jeden členský stát uzavírá nějakou smlouvu se třetím státem, tak vlastně eh, to bude má určité důsledky na celou energetickou politiku Evropské unie. Potom jsou tam také některé věci, které jsou převzaty tak, aby se silněji zapracovalo eh, používání obnovitelných zdrojů energie, kromě tedy tradičních energetických zdrojů. Právě ty obnovitelné zdroje souvisejí s inteligentními sítěmi. I zde vlastně by měla být zdůrazněna přeshraniční spolupráce související s novými výzvami, takže ještě jednou srdečně děkuji za převzetí a zapracování těchto jednotlivých aspektů do kompromisních návrhů a doufám, že se nám společně podaří schválit velmi dobrou vyváženou zprávu. Grazie. Děkuji kolegovi Langemu a slovo má kolega Čičeste, prosím. Uh, děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit jménem pana Šipanského, stínového zpravodaje. Je mu líto, že tady nemůže být, musel odjet zpátky do Polska. A bylo mi líto, že se nemůže zúčastnit, zatímco ty jsou tady ještě Jiří. Takže děkuji za tuto práci, nicméně požádal mě, abych uplatnil čtyři výhrady. V prvé řadě, mm, co se týče posunu od regulovaných cen k otevřené soutěži, žádal, abych argumentoval za postupný přesun tak, aby nebyly tak hrubě ovlivněni spotřebitelem. Dále mě požádal, abych nebyl tak tvrdý co se týče argumentace pro zavedení kapacitních trhů. Toto je velice důležitý mechanismus, který podpoří vytváření obnovitelné energie a myslí si, že text je dostatečně tvrdý. Co se týče smart meters, je velice důležité, abychom vysvětlili a demonstrovali spotřebitelům, proč to bude užitečné pro spotřebitele, protože za tato měřidla budou muset spotřebitelé platit. Možná, že bychom tady mohli mít určité odkazy na tuto záležitost. A dále by nám zdůraznil roli plynu, jakožto zálohu pro obnovitelné energie, tím, jestli by nějaký takovýto odkaz sem mohl být zakomponován. Prodi. Děkuji, slovo má Vittorio Prodi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaj Buskovi. Chci jen zdůraznit, že vzhledem k tomu, že dochází k vývoji infrastruktur, stává se, že Evropský trh s energií se stává skutečně evropským trhem, takže takzvaná supergrid, ta velmi efektivní přenosová soustava, která bude muset být vybudována co nejrychleji, nám umožní plně využít všechny formy energie a umožní nám, aby se různé formy energie staly ne tedy alternativou, ale aby bylo možné je vzájemně nahradit. Například díky této síti můžeme provést statistickou kompenzaci všech větrných elektráren, tím pádem větrná energie se stane předvídatelnou energií a to bude možno využít také ve vztahu vodní energii, která už dnes představuje rezervu energie, tak, energie, takže může být použita jako záloha za větrnou energii. A vzhledem k infrastrukturám nás to nutí k tomu, abychom byli skutečně evropští. Takže to tež platí pro plyn. Pro infrastruktury sloužící ke skladování. A flexibilita, kterou může plyn zajistit, s tím, že zde bude možnost kogenerace, spolu tedy se skladováním tepla, takže budeme schopni dát síti flexibilitu, kterou v současné době nemá, A když to uděláme na evropské úrovni, tak eh, tím více to dá smysl celé věci a všem těmto snahám. Závěr je také ten, že musíme usilovat o to, aby probíhaly tyto investice na evropské úrovni, protože jsou potřebné a jsou to takové takzvané no regrets, které pokud je uděláme co nejrychleji, mohou přispět také překonání současné hospodářské krize. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Vidal Quadras. Děkuji, paní předsedkyně. Znovu děkuji. Už jsem to udělal i v minulých debatách. Děkuji zpravodaji Jerzy Buskovi. Odvedl opravdu velký kus práce na této zprávě. Pravda je, že velkým zklamáním, že v této chvíli, téměř v polovině roku 2013, nám chybí ještě opravdu hodně k tomu, abychom splnili cíle v oblasti jednotného trhu s energií. Dnes jsem se setkal s předsedou energetického výboru Ruské dumy a on mě řekl, že je nakloněn tomu, aby se energie energetika oddělila od politiky, že je tomu silně nakloněn. A já jsem mu řekl, že s tím souhlasím. Je to strategická potřeba. Vy jste to pochopil. Překlad přišel později, tlumočení přišlo později, ale vy jste to pochopil. Děkuji. Je to strategická potřeba, strategická nutnost, jak říká zpravodaj ve své zprávě aby byl završen tento vnitřní trh eh, s energií. Nadšená propagace obnovitelných zdrojů a změny v energetickém mixu jednotlivých zemí a přetrvávání oddělených eh, trhů s energetickou energií a energetických ostrovů, to je opravdu smrtící. Například eh, to je katastrofa pro mou zemi. Tam jsme nazhromáždili deficit, tarifní deficit ve výši 25 miliard a teď se to snažíme rozpustit mezi spotřebitele a podniky a probíhá opravdu bolestná debata, ztráta konkurenceschopnosti s tím jde ruku v ruce a tak dále. Takže toto završení vnitřního trhu, jak s plynem, tak s elektrickou energií, je nevyhnutelnou nutností. A já jsem si jist, že Jerzyho zpráva velmi hodnotně přispěje k urychlení tohoto nezbytného procesu. Děkuji. Slovo má kolegyně Merkis. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se. Nemohla jsem se vyjádřit mezi stínovými zpravodaji, protože v té době, kdy měli své kolečko, tak jsem byla ještě na hlasování. Chci poděkovat eh, kolegu Buskovi za veškeré jeho úsilí a za úzkou spolupráci nejen s mou a frakcí, ale se všemi ostatními. Ty první kompromisní návrhy vypadají velmi dobře. Je zde věnována velká pozornost právům spotřebitele a myslím, že se všichni shodneme na tom, že potřebujeme vnitřní trh, potřebujeme je pro spotřebitele, potřebujeme flexibilitu, investice do infrastruktur a Eh, více obnovitelných zdrojů, ale mám pár připomínek ke kompromisním návrhům pana Buska, na kterých ještě musíme pracovat. A sice, že energetická chudoba je velmi důležitá pro mou politickou frakci, aby se to vyřešilo především v této době krize, a pozorujeme to především na jihu Evropy, to je jeden z hlavních cílů vnitřního trhu s energií. Energetická chudoba musí být řešena také na evropské úrovni, nejen na národní úrovni. Myslím si, že to znamená přidanou hodnotu, když to přeneseme na vyšší úroveň. To, že se zde hovoří o nekonvenčních zdrojích a CCS, to je problém a my víme, že je to velmi kontroverzní otázka. Myslím si, že to není něco, co by mělo být v kompromisním návrhu. Musíme jasně říci, že jsou zde negativní dopady dotací na fosilní a jadernou energii, protože pokud chceme mít vnitřní trh, který bude jednotný, tak musíme postupně přestat se všemi dotacemi a vyřešit také ty fosilní dotace, protože ty opravdu pokřivují trh. Dále Potřebujeme také vyjasnit určité otázky, které se týkají kapacitních mechanismů. Potřebujeme to, protože já si myslím, že musíme nejdříve využít jiné alternativy. A už jsem se zmínila o tom, že si myslím, že je velmi dobré, že věnujeme velkou pozornost investicím do flexibility. Takže regulované ceny energií, a o tom už se zmínili i další kolegové, pro některé země a členy je to velmi důležité, jakým způsobem můžeme postupně zrušit regulované ceny, aniž by to mělo negativní dopad na spotřebitele. Myslím si, že je to velmi citlivé téma, protože chceme mít skutečný trh, eh, nechceme mít fixní ceny, ale jak to udělat, aniž bychom zde měli šokové vlny? Čekám, tedy těším se na další práci s panem Buskem a s dalšími stínovými zpravodaji a děkuji. Děkuji. Slovo má kolega Ransdorf. Děkuji, paní předsedkyně. Já se zmíním pouze o dvou bodech. Blahopřeji panu Buskovi k velmi dobrému vystoupení. Ale pokud jde o ty dva body, tak za prvé potřeba integrovaného trhu. Hlavní problém integrováním trhu s energií, to je otázka infrastruktury. Máme co dělat s národními monopoly v této oblasti a tyto národní monopoly se chovají jako nějací páni a my zde máme také vnitřní překážky, které musí být překonány. A když hovoříme o obnovitelných zdrojích, tak problém je, že obnovitelné zdroje nemají zatím žádnou vystavěnou infrastrukturu. Nedostatek potřebné infrastruktury je možná hlavním blokujícím faktorem v této oblasti. A na druhé straně máme také problém interkonektivity, vzájemné propojitelnosti v oblasti dodávek plynu. Uvědomili jsme si to na počátku roku 2009 v čase plynové krize, kdy zde byla dostupná cesta pro ruský plyn do Evropy, ale bohužel zde nebyla vzájemná propojitelnost, takže se to mohlo vést tedy přes Bělorusko, ale nedalo se to propojit, aby se ten plyn dostal do střední Evropy. Druhá otázka, to je otázka ceny, která bude ekonomicky zodpovědná nebo perspektivní. Já nemohu souhlasit s tím, že levná cena je ekonomicky nepopiratelná. Z minulosti víme, že levné zdroje byly faktorem, který blokoval technologický pokrok. Skvělý indický historik napsal několik studií, které svědčí o tom, že levné zdroje v Indii blokovaly hospodářský pokrok a technologický posun směrem nahoru. Z historie Sovětského svazu také víme, že levné zdroje blokovaly posun k novým a vyšším úrovním technologie. Pokud tedy hovoříme o úrovni cen, kterou potřebujeme pro evropský průmysl, tak eh, musíme dosáhnout rovnováhy mezi dostupností energie, aby si ho mohl dovolit eh, průmysl, naše podniky, naše společnosti a tlakem, za který je zodpovědná nedostatečnost nebo tedy vzácnost eh, zdrojů pro evropský průmysl. Takže to jsou dvě poznámky k této jinak skvělé zprávě. Děkuji a jako poslední kolega Ody. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit k poděkování kolegovi Buskovi za práci, tu obrovskou práci, kterou odvedl na této zprávě ohledně energie a chtěl bych mu říci, že má pravdu, když podporuje to Evropské energetické společenství, které převzal prezident Francouzské republiky a ostatně lituji, že Evropská rada alespoň nepřevzala tu myšlenku nebo že nebyl vyslán tento signál našich šéfů státu, kteří se nedávno sešli k otázce energetické politiky. Co se týká problému financování sítí, vidíme, že ta, máme zde výchozí situaci, kterou máme dnes a konečnou situaci, kde je velké množství zdrojů, obrovské množství spotřebitelů, geotermická energie, solární, sluneční, vodní, Chápeme, že nesmíme, nemůžeme dělat větrné elektrárny tam, kde není vítr a sluneční tam, kde není slunce, takže financování sítí nám působí problémy. A chtěl bych zde připomenout myšlenku, která fungovala ve 20. století v mé zemi Francii, kde se celá elektrifikace venkova financovala touto finanční metodou téměř bezbolestnou, malý bez příspěvek spotřebitelů, který bude placen do investičního fondu, který se potom bude dívat, do kterého místa se bude financovat tak, aby všichni obyvatelé Evropy byli obsluhováni, tak aby bylo rovné zacházení se všemi evropskými občany, což je součástí Evropské smlouvy. Vím, že někteří eh, klienti by asi byli proti, ale možná, že by bylo dobré, kdybychom se alespoň zaměřili, zabývali tímto subvencováním nebo dotováním, protože víme, že finančních prostředků je málo. Evropská investiční banka má také omezené prostředky do těchto šedých infrastruktur, které nejsou rentabilní a tak dále. Takže předkládám tento pozměňovací návrh, který by mohl být buď zahrnut do kompromisu, anebo bychom se jim alespoň mohli zabývat, jakožto způsob financování sítí. Může to platit ne pouze pro energetické sítě, i pro dopravní sítě nebo digitální sítě například tak aby se energetické sítě eh, nefinancovaly pouze z omezených zdrojů. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo za komisi Jan Panek. Thank you, Madam Chair. Paní předsedkyně, děkuji a dobré odpoledne všem. Určitě se přepojíme k těm, kteří gratulovali zpravodaji za vynikající kus práce. Děkujeme všem za přípravu tohoto velice silného textu, který naznačuje kritické otázky důležité pro dokončení vnitřního trhu, které zároveň ale vysílají velice významný signál. To je totiž důležité pro nás jakožto komisi, protože my pochopitelně chceme dokončit práci na vnitřním trhu a to ostatně demonstrujeme. A je jasné ale, že jsme se dostali do fáze, kdy je nutné splnit ty cíle, které jsme si stanovili pro leta 2014 a 2015. Zároveň jsme dosáhli toho, co jsme dos- do čeho jsme dosáhnout mohli, ale teď přijdou eh, na řadu některé ty zapeklité věci, které už pokazali tady někteří poslanci, jsou politicky často eh, citlivé a proto vyžadují spolupráci všech zainteresovaných stran. Pochopitelně chceme pokračovat v práci a chceme eh, projít i ty důležité věci ale potřebujeme podporu parlamentu a proto zpráva, která identifikuje ty největší problémy jasně, je pro nás naprosto významná. Nebudu pochopitelně reagovat na jednotlivé hm, konkrétní body, které tady padly, ale beru je na vědomí a některé už vlastně řešíme jako interpretace unbundlingu pro institucionální investory nebo indexace. Ty další věci eh, vyžadují hlubší úvahu, ale určitě se dotkneme všech aspektů. Takže momentálně ho uzavřu svoji promluvu, ale jsme k dispozici zpravodaji. Děkuji a teď má slovo kolega Buzek, aby uzavřel debatu. Vážení kolegové, těch připomínek bylo opravdu hodně. Děkuji mnohokrát za pozměňovací návrhy, za vaši činnost. Chceme, aby zpráva byla vynikající. Není to vždy možné, ale my se o to musíme aspoň pokusit. Takže, abych reagoval na všechny poznámky. Na kolegu Robeho ohledně penzijních fondů to rozhodnutí je většinou na členských státech nebo v případě soukromého kapitálu by se to mělo rozhodovat eh, jimi. Musí eh, rozhodovat eh, oni, zda si přejí nebo ne. U nás, v naší zemi, je to skutečně těžké. Máme velké penzijní fondy, ale Nebylo by to jednoduché z hlediska dnešní legislativy investovat právě do takovéto záležitosti. Nicméně eh, obecnou myšlenku tu chápu. Pochopitelně vaše podpora dokončení veškerých indexací, to je velice důležité, nicméně smlouvy uh, byly uzavřeny na základě stávající legislativy, čili je těžké znovu projednávat tyto smlouvy teď. Nicméně mm, provedlo se to alespoň v jedné zemi, takže předpokládejme, že je to příklad, že to možné je, ale jsme ve velice slabé pozici v znovu projednání pro další období. Do první období skončí do roku 2018 a pak začneme prostě vyjednávat další období a pak můžeme opět projednávat cenu mezi lety 2013-2018. To eh, bude jednodušší, nebude to možné ve všech případech, ale souhlasím s vámi. Eh, velkoobchodní, malobchodní trh konkurence jako taková by nám pomohla. Hospodářská soutěž, otevřený trh, dobře propojený. To je maše primární, moje primární odpověď, ale to je také velice důležité, co se týče investic do elektřiny. Pochopitelně, co se týče tohoto trhu energií, tak eh, jasně, že o tom můžeme uvažovat, ale je roz rozhodnutí, zdali chceme jít tímto, trhe, eh, tímto směrem. Většinou se o tom rozhoduje na úrovni členských států a my bychom eh, se měli zamyslet nad tím, zdali eh, budeme rozhodovat na úrovni EU o tomto trhu. No to možná nebude přijatelné, ale je tady důležitý signál z Litvy. No jistě víme, že některé energetické trhy jsou velmi uzavřené, ale také jsou úplně separátní od Evropské unie. Jsou odděleny nějakým ostrovem a z rozhodnutí z rady v roce 2011 by měly takovéto ostrovy být zlikvidovány do roku 2015. Takže buďme optimističtí, ale já jsem připraven sem vložit zvláštní odstavec právě pro takovýto případ, jako je Litva, Estonsko, Lotyšsko, možná také Španělsko, Portugalsko. Nevím, jestli bude dobré vytvořit zvláštní odstavec pro takzvané energetické ostrovy. Kolega Lang, ano, souhlasím s tím, co jste říkal zcela. Giles, Gilesy, to je jasné, čtyři body. Já tady nevidím žádný zdroj totálního nesouhlasu. Pochopitelně závisí to na formulaci. Snažme se najít správnou formulaci. Není to kontroverzní pro mě. Vittorio, děkuji. Vy jste zmínil strategickou technologii, strategický technologický plán, protože pokud mluvíme o těch soustavách velice efekt, vysoce efektivních, tak vlastně mluvíme o průmyslové iniciativě toho programu a měli bychom to sloučit eh, se záměrem našich investorů. Čili Základní výzkum by v tomto ohledu měl být už dokončen, abychom mohli výsledky implementovat co nejrychleji. Ale děkuji. Vy jste také zmínil něco o energetických ostrovech a ta odpověď bude tedy podobná. Já jsem velice nadšený podporou jednotného trhu v EU máme hodně problémů a kdybychom měli protlačit jednu politiku, tak to bude ale energetická, protože to je vlastně jediná politika, která je zásadní z hlediska naší konkurenceschopnosti, šetří to peníze našich občanů a my to můžeme protlačit, protože většina říká, že bychom se měli ubírat tímto směrem v detailech, si to můžeme řešit různě jinak, ale obecně je ten přístup stejný. Paní Markis, děkuji za vaše stanovisko, já jsem ho četl. Madam už tady není. Byla tam jedna připomínka stínový zpravodaj to nezmínil. Tyto problémy projednám blízké budoucnosti. Pan kolega Ransdorf, děkuji mnohokrát, s vámi souhlasím. Tady jsou určité rozdíly mezi cenou a náklady. A já mám za to, že vy jste právě naznačil tento problém ze začátku, ne? To není to samé Neslyšíme pana poslance Ransdorfa. Je to vlastně filozofický problém, čili asi bychom to mohli projednat bilaterálně. A v neposlední řadě kolega Ody ohledně investic váš návrh v zásadě je poměrně jasný a já si nemyslím, že by bylo možné to sloučit v kompromisním návrhu. Bude se o tom hlasovat zvlášť. Já podpořím takovýmto pozměňovací návrh, ale z kompromisního hlediska to není možné. To vlastně takový technický problém. takže ještě jednou děkuji všem kolegům, byla to pro mě velice užitečná diskuse. V následujících dvou a půl týdnech budeme mít hodně práce, musíme doladit 35 eh, pozměňovacích návrhů, protože 21. června se bude hlasovat. Při hlasování ve výboru 20. června roku 2013 připomínám, a teď eh, tady máme pana komisaře Tajányho, my jsme to trochu přetáhli, protože jsme na repliku kolegy Buska vyhradili 15, 15 minut, takže teď už to můžeme dobře zorganizovat. Děkuji. you okay. Hello. Prosím kolegy, aby se posadili, protože okamžitě zahájíme. Máme to potěšení přivítat mezi sebou pana komisaře Tajányho, místo předsedu komise a komisaře který přišel na výměnu názorů ohledně průmyslu a strukturovaného dialogu. mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, drahá Amálie. Je pro mě vždy potěšením navštívit průmyslový výbor. Abych vás mohl informovat o tom, co se odehrálo na Radě pro konkurenceschopnost, které, které ještě probíhá. Já jsem se včera zúčastnil večeře ministrů, která proběhla v Berlamontu. Z debaty jasně vyplynula vůle všech ministrů průmyslu posílit jako vždy požadoval parlament, eh, především eh, také paní předsedkyně Sartory, silnější roli Rady pro konkurenceschopnost, aby se stala tato rada skutečným alter egem Rady ECOFIN, protože tam se hovoří o ekonomice, přijímají se důležitá rozhodnutí pro naše ekonomiku, ale reálné hospodářství to se zase řeší na radě, která se zabývá mikroekonomikou. Takže na tom včerejším neformálním zasedání a dnes jsme diskutovali o tom, že Evropskou radu v únoru 2014 připravíme na neformální radě pro průmysl, abychom mohli premiérům a předsedovi komise poskytnout eh, řadu návrhů. Já bych eh, navrhl i vám, abyste jako výbor pro průmysl uspořádali řadu akcí společně s mým generálním ředitelstvím a se mnou, aby se i z hlediska tedy parlamentu připravila Evropská rada v únoru příštího roku, protože nemůžeme nevyužít této příležitosti k tomu, abychom vyslali silný politický signál. My musíme pracovat na industrializaci Evropy a já vám říkám to, co jsem eh, už na úvod předeslal, včera večer i dnes. Dopoledne jsem to říkal také ministrům. Chceme-li vyhrát nad krizí, tak při snižování veřejných dluhů musíme zároveň posilovat reálnou ekonomiku, to znamená průmysl, vnitřní trh a malé a střední podniky. Musíme mít skutečnou průmyslovou politiku. Já jsem znovu řekl ministrům, jaké jsou hlavní body sdělení komise o reindustrializaci Evropy Hovořili jsme o akčním plánu pro podnikání, vysvětlil jsem také, že vznikly task force pro provádění šesti linií, šesti prioritních eh, linií pro průmyslovou obnovu. Říkal jsem také, jaké budou příští iniciativy, počínaje akčním plánem pro ocel, Díky také spolupráci s Evropským parlamentem, jak víte, ve skupině na vysoké úrovni byl zastoupen také parlament v, podobách, v podobě tedy dvou předsedkyní výboru, paní Beres, paní Sartory. Dále tam tedy bylo několik komisařů a zástupců členských států. Akční plán bude prezentován 11. června. Prezentuji jej tedy já, komisi, a bude to přijato na plenárním zasedání ve Štrasburku následně. I nadále pracujeme na akčním plánu pro automobily. Tam také pracujeme na tom, že musíme využít Leadership 2020, i pokud jde o námořní dopravu Měli jsme tam také návrhy komise obsažené v nařízení o bezpečnosti produktů a dohledatelnosti produktů dovážených do Evropské unie a používaných eh, na území EU. Informoval jsem také ministry, že 6. června komise uspořádá akci, nebo tedy konferenci na nejvyšší úrovni o průmyslové politice. Pozvána bude také předsedkyně tohoto výboru, paní Sartori, takže teď už eh, budeme hodně pracovat na tom, abychom připravili tuto radu, tuto slavnou radu. Musíme řešit celou řadu otázek i v oblasti energetiky, což je velmi důležité téma pro konkurenceschopnost našich podniků. Hovořili jsme o tom včera večer i dnes. Objevila se také problematika používání předličného plynu ve Spojených státech a také to, že v této souvislosti Evropská unie musí alespoň zvážit tuto možnost. Konečným cílem je mít Industrial Compact vedle Fiscal Compactu. Z politického hlediska je podle mě důležité, aby Rada pro konkurenceschopnost eh, byla stejně silná, abychom tedy vedle fiskálního kompaktu měli také průmyslový kompakt, aby Evropa mohla být silnější a konkurenceschopnější tváří v tvář budoucím výzvám. Já jsem přesvědčen, že Evropská rada nám poskytne silnou podporu, abychom dosáhli toho cíle 20 HDP EU do roku 2020, což by tedy měl být výsledek průmyslové politiky a malých a středních podniků. Kromě průmyslové politiky jsme hovořili také o stavbě lodí, ale hovořili jsme také o programu COSME. Já ještě jednou děkuji parlamentu za podporu, kterou poskytl stanovisku Evropské komise protože ten výsledek je politicky důležitý, nejen ekonomicky, protože vysíláme signál malým a středním podnikům, že mohou mít důvěru, protože jim vysvětlujeme, že věříme v malé a střední podniky, i když ten finanční nástroj není nějaký úžasný, ale ten politický signál díky spolupráci mezi komisí a parlamentem, která potom našla podporu drobnou, tedy s drobnými problémy ze strany tedy eh, rady. Myslím, že se nám podařilo splnit své, svůj cíl průběhu včerejší a dnešní debaty jsme se také zastavili nebo pozastavili nad otázkou rizikového kapitálu. A předseda, irský tedy předseda rady, řekl, že v Dublinu se sešlo také Finance Forum, což je studijní nástroj Evropské komise. Znovu se tam tedy probírala otázka rizikového kapitálu. Podle našeho názoru je třeba toto ještě více zohlednit, více zhodnotit v Evropě. Další téma, o kterém bych se rád zmínil, vzhledem k tomu, že jsme hovořili o akčních plánech pro různé oblasti, tak to je CARS 2020. Tento akční plán byl přijat. V listopadu teď je třeba přijmout konkrétní opatření, aby se podpořila inovace, protože Leadership v této oblasti je důležitý pro konkurenceschopnost Evropy, proto budeme potřebovat ještě prostředky pro inovaci automobilového odvětví v rámci Horizontu 2020. Bude také důležité mít eh, opravdu eh, organizovanou obchodní politiku. To neznamená, že bychom měli být protekcionističtí, ale musíme jednat, musíme jednat s Japonskem i s dalšími oblastmi a pokud jde o Japonsko, tak tam si musíme udělat takový test, abychom se ujistili, že ta dohoda, která bude s Japonskem uzavřena, žádným způsobem nepoškodí odvětví automobilu, nebo tedy výrobu automobilů v Evropě, což je důležité především v kontextu hospodářské krize. Akční plán 2000, KAS 2020 zde má iniciativy, které mají potlačit současnou krizi, ale musíme toho udělat ještě více na evropské úrovni, protože vzhledem k tomu, že v Evropě zde máme vzájemnou závislost výrobců, dodavatelů a klientů, tak je třeba toto zohlednit, Mnoho výrobců v Evropě prochází obtížným obdobím. Hlavním problémem je to, že zde často chybí inovace v tomto sektoru. Díky strategii 2020 zde chceme uplatnit také koordinovaný přístup mezi všemi zúčastněnými stranami, to znamená průmysl, odborové svazy, národní orgány a Evropské instituce. Komise chce zabránit zkreslením a sporům mezi členskými státy a podniky. Akční plán 2020 bude analyzován také v Task Force, která byla vytvořena za tímto účelem. Chceme kontrolovat, nebo tedy používat nástroj, který ne vždy je plně využit. Chceme také podporovat proaktivní přístup k restrukturalizaci po konzultaci se zástupci regionů, které nebo tedy kde je největší eh, podíl automobilového průmyslu. A důležité je také, aby se toho zúčastnili sociální partneři. Dále, eh, pokud jde o budoucí rozpočet eh, Evropské unie, tak tam je problém, protože zde máme průmyslový sektor, který je celoevropský, nicméně je velmi rozdrobený a jsou zde velké rozdíly nástroje, které by nám mohly pomoci řešit eh, tyto nerovnováhy, eh, jsou ohroženy tím, že zde dochází ke škrtům v rozpočtu, hovořím o Horizontu 2020 a Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tam také požaduji podporu parlamentu. Další téma, o kterém se dnes nehovořilo, ale o kterém chci informovat parlament, je eh, nutnost znovu přeskoumat REACH. My jsme to udělali v ve sdělení, které bylo přijato 5. února, Komise nesledovala pouze a nehodnotila pouze dosažení cílu REACH, ale věnovala pozornost také dopadům na malé a střední podniky a inovacím. REACH funguje, to je nejdůležitější závěr. Došlo ke skutečnému snížení rizik spojených s registrovanými látkami a je to potvrzeno také Eurobarometrem, který říká, že 61% Evropanů se domnívá, že chemické produkty jsou dnes bezpečnější než před deseti lety. Takže aby se zajistila stabilita a předvídatelnost této normy, tak nenavrhujeme žádné velké změny na řízení REACH. Nicméně naše hodnocení ukázalo určité problémy a nutnosti změn a Vydali jsme doporučení, aby se zlepšilo uplatňování REACH na všech úrovních. Chceme omezit finanční administrativní zátěž pro malé a střední podniky a chceme jim pomoci dostat všem závazkům. A v tomto smyslu vám chci říci, že komise nedávno v komitologii přijala návrh na změnu nařízení díky které malé a střední podniky už od května tohoto roku mohou využívat slev, které dosahují 35 až 95 Jedná se o částky na registraci a pokud jde o autorizace, tak tam jsou slevy ve výši 25 až 90 Kromě toho vyzýváme zainteresované strany, aby zlepšili kvalitu těch svých složek usilujících o registraci, aby do toho byly začleněny také eh, otázky, které se týkají řízení klimatických změn. Pak je zde tedy definice malých a středních podniků. Tam chci říct, že komise se rozhodla, že nepozmění současnou definici malých a středních podniků. Tato definice dnes pokrývá více než 99 podniků Evropské unie a téměř tři čtvrtiny evropské ekonomiky z hlediska počtu pracovních míst. Toto rozhodnutí bylo přijato poté, co jsme dostali výsledky nezávislé studie, která potvrdila, že není potřebné provádět takovéto změny. Studie se zaměřovala na všechny ekonomické relevantní údaje a konzultovala také Združení podniků ve velmi široké míře. Jsou zde nicméně určité aspekty, které vyžadují vyjasnění a aby se zabránilo nějaké špatné interpretaci, tak uvažujeme o tom, že bychom zde měli eh, průvodce pro uživatele definice malého a středního podniku a že bychom to tedy eh, umístili na naši stránku do sekce odpovědi na nejčastější dotazy. Eh, Chci teď využít eh, této příležitosti, abych eh, dal paní předsedkyně Sartory kopii této studie a pokud neuzná za vhodné, může s tím obeznámit členy svého výboru. Pokud jde o vesmírnou politiku, tak 28. února komise přijala sdělení o vesmírné průmyslové politice. Je to důležitá etapa pro rozvoj celé vesmírné politiky Unie, jako průmyslového strategického sektoru pro růst a inovaci. Díky tomuto rozhodnutí bylo vyčleněno více než 11 miliard eur z rozpočtu EU pro příštích sedm let pro vesmírnou politiku, to znamená 1,5 miliard ročně. To je samozřejmě velká částka, která představuje asi čtvrtinu ročního obratu tohoto odvětví. A v našem sdělení se hovoří o pěti důležitých cílech pro budoucnost. Vytvořit eh, konzistentní normativní rámec, vytvořit eh, pevný právní základ, který bude efektivní a vyvážený v Evropě a bude podporovat také účast malých a středních podniků. Za třetí, podpořit konkurenceschopnost evropského vesmírného průmyslu na celosvětové úrovni a podpořit odvětví v tom, aby eh, měl větší výnosy. Za čtvrté, podporovat trhy, kde se uplatňují vesmírné služby a za páté zajistit nezávislost, eh, technologickou nezávislost a autonomní přístup do vesmíru. Pár věcí ke Galileo. Máme za cíl mít do roku 2014 17 satelitů, tedy do konce roku 2014. To znamená, že pro mnohé malé a střední podniky budou mít příležitost začít využívat eh, těchto služeb v oblasti eh, rybolovu, dopravy, zdravotnictví a tak dále. Jakmile budeme mít eh, víceletý finanční rámec, tak se podíváme na to, jak dovybavit satelity a komponenty na Zemi. Budeme mít nakonec 30 satelitů, a zprávou Galilea se začne zavívat agentura GNSS. Kopernikus. Evropská rada se rozhodla, že financování Koperniku začlení do finančního rámce 2014 a 2020. Jednání mezi radou a parlamentem zatím ještě nebyly uzavřeny, ale já věřím, že financování pro Kopernikus nebude žádným způsobem spochybněno. Pokud jde o Kopernikus, tak dnes komise přijala nové nařízení, které bude předáno parlamentu a radě. Tento text, který byl právě schválen, definuje především zprávu programu, finanční dotaci, finanční vybavení, zpracování dat a vlastnictví složek tohoto systému. Měly by se splnit dva prvky, dvě složky programu Kopernikus, to znamená, že by se měly eh, uvést do provozu satelity Sentinela a infrastrukturu, základní infrastrukturu, která bude poskytovat satelitní údaje a za druhé poskytovat kvalitní služby, které budou odpovídat eh, potřebám uživatelům, eh, uživatelů především tedy pro pozorování ze země, ale také pro řízení krizi v případě přírodních katastrof. Mělo by se to používat také pro dohled nad vnějšími hranicemi a také pro sledování klimatických změn. Žádám vás o podporu, abychom co nejrychleji přijali toto nařízení, aby nedošlo k žádným spožděním v uplatňování tohoto programu, protože mnohé důležité aktivity mohou být zahájeny pouze poté, co toto nové zařízení, nařízení vstoupí v platnost. Pokud jde o vesmír, tak 24. července zde bude jeden velmi eh, konkrétní eh, důkaz toho, jak funguje Galileo. My už jsme eh, provedli neveřejné testy, ale bude zde také veřejný test a samozřejmě pokud parlament bude chtít poslat poslance, aby se zúčastnili tohoto testu, tak my je samozřejmě s velkým potěšením přivítáme. A to jsou ty nejdůležitější věci, které jsem vám chtěl říci v rámci průmyslových politik a politiky na podporu malých a středních podniků. Jako Evropská komise se tím zabýváme, ale také společně s vámi, jak už jsem říkal, na dnešní Evropské radě není možné dosáhnout cílu, pokud zde nebude silná spolupráce mezi všemi třemi institucemi a naším cílem je vytvořit eh, pracovní místa pro své spoluobčany. To můžeme udělat pouze, pokud budeme jednotní a spojeni a pokud budeme sledovat stejné cíle. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a slovo má Pilar. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, místo předsedo komise tedy pane místo předseda komisaři, za to, že jste dnes mezi nás přišel v rámci strukturovaného dialogu s komisí. To vaše, ta vaše portfej je tak široká, že kdybychom hovořili o všech jeho aspektech, tak bychom tady museli strávit několik dnů. Já se zaměřím pouze na dva aspekty, které mezi sebou vzájemně souvisí. Mě zaujalo to sdělení komise o silnější Evropě a o nutnosti hospodářského oživení. Tam mě zaujala jedna věc, tam se rozlišuje mezi novým a starým průmyslem, pokud jde o emise CO2. Mně se zdá, že je to takové trošku nekorektní provádět takovéto rozlišení, rozdělení, pokud jde o emise CO2. Samozřejmě je jasné, že ocelářství a chemický průmysl produkují více emisí a jiné druhy průmyslu zase produkují méně CO2, ale ten starý průmysl je nutný proto, aby se rozvíjel ten průmysl nový. Takže nový průmysl se vlastně živí tímto starým průmyslem, protože starý průmysl je také nutný. A nový průmysl je zase nutný proto, abychom se mohli přizpůsobit klimatickým změnám a měli energii, vyráběli energii, která bude málo znečišťovat, takže obojí je vlastně provázáno a zdá se, že jeden z těchto průmyslů je označován za průmysl budoucnosti, pozitivní průmysl a ten druhý průmysl naopak ne. A mně to připadá velmi zajímavé ve spojení s akčním plánem, který bude předložen a který se bude týkat právě ocelářství. V rámci tohoto obecného kontextu o rozvoji průmyslu v Evropě je to odvětvový plán, rezortní plán v odvětví, které bylo velmi postiženo recesí. Velmi tam klesla produkce a navíc ještě musí toto odvětví nést náklady z různých důvodů. Kvůli tomu, že roste cena surovin, kvůli tomu, že na globální úrovni má jiné podmínky než konkurenti a pak jsou zde rozhodnutí vyplývající z politiky klimatických změn. To má také jasný dopad, který přináší ocelářství další náklady. Konkrétní otázka, kterou pro vás mám, abyste nám tedy řekl vše, co bude možné. Z těch faktorů, které mají vliv na krizi a na problémy ocelářství, Souvisí to s náklady, jak jsem říkala. Souvisí to s výrobními faktory a s globální konkurencí. Souvisí to také s dopadem politik eh, směřujících do jiných oblastí, jako je politika, klimatických změn a tak dále. Jaké faktory jsou prioritní a na co musíme působit, aby se dosáhlo toho, že ocelářství bude mít eh, příznivější prostředí, příznivější kontext, aby se mohlo tedy oživit. Děkuji, Piller. A slovo má pan Tošenovský. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Já bych se také připojil k tomu poděkování a jsem velmi rád, že pane komisaři, eh, jist... okay že jste přišel do našeho výboru, protože eh, to považuji vždy za velmi důležité. Velmi hodnotím to, čím jste začal, že základní myšlenkou je konkurenceschopnost eh, průmyslu členských zemí a Evropy jako takové, protože ten současný globalizovaný svět eh, obchodu a biznesu je velmi rychlý, velmi dravý a Eh, Evropa musí využít svých historických podkladů, které má obrovské zkušenosti profesní. A eh, my tady jsme před nějakou dobou hovořili o <clears throat> jedné části, o té o digitální agendě, která je jednou z podmínek vůbec dalších inovací, dalšího propojení a proto já jsem i velmi rád že zmiňujete galileo jako jeden z velkých projektů evropských protože tam se sbíhá nejenom samotná uplatnění samotně, samotných nejmodernějších technologií pro, e, pro kosmický výzkum ale zároveň vytváří nové možná ani nevíme úplně všechny příležitosti které tímto se pro eh, evropský průmysl, eh, průmysl budou realizovat. Eh, souvisí to samozřejmě s mnohými oblastmi, energetikou, eh, průmyslem, eh, ocelářským a dalšími, ale to, co já bych se chtěl zeptat, je, protože spolu, já jsem měl tu čest za parlament se účastnit vystřelení první, první družice, společně jsme byli na, na francouzské Guajáně a ten čas neuvěřitelně běží. před nějakou chvílí jsme vystřelili první družici a teď máme před sebou rok 2014, kdy eh, vstoupí do života se dá říct již galileo jako takové. proto bych se chtěl zeptat jak vy vidíte finanční stabilitu finanční výhled eh, na to aby galileo víme že potřebuje aplikace potřebuje tu duši potřebuje Eh, to velké uplatnění. jak vy vidíte právě tu možnost tento obrovský nástroj který evropa dostává do rukou a může přispět skutečně k výrazné konkurenceschopnosti eh, evropských firem jakou vy vidíte eh, finanční stabilitu další podporu tohoto odvětví a oblasti vůbec které souvisí s galileem Eh, chtěl bych i poděkovat za to, jak, jak, jaká je vaše snaha a vašich lidí o eh, prosazení tohoto velkého systému eh, s tím, že zůstává pro nás samozřejmě velmi důležité i finanční stabilita GNSS a všech těchto oblastí. Takže to by byl můj dotaz, jak vy vidíte rozvoj aplikací a návazných aktivit v souvislosti s Galilem. Ještě jednou děkuji a velmi si vážím, že jste přišel do našeho výboru. Děkuji kolegovi Tošenovskému. Patricia, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si beru slovo jen velmi stručně, protože další kolegové, především paní Barra, která je stínovou zpravodajkou, k tomu důležitému sdělení, které projednáváme a o kterém jste právě hovořil, pane komisaři, tak ta se zmíní o analytičtějších aspektech. Chci říct jen pár věcí. My se velmi ceníme tohoto úsilí, protože si myslíme, že je to společná vůle komise, pana komisaře a tohoto výboru Evropského parlamentu. Role Evropy v průmyslové politice zde zaznívá s novou silou. A proto si myslím, že jsme jednoznačně kvalifikovali působení Evropské unie v této oblasti. Situace to vyžaduje, ale byla zde i intuice. Chtěli jsme, aby se zde rozvinuly možnosti, které umožní členským státům a Evropské unie konečně překonat krizi. A my si tedy samozřejmě ceníme vašeho úsilí, které s velkým zájmem sledujeme. Co se mně teď zdá? Kromě toho, co se teď dělá právě v rámci kompetencí komise, co můžeme udělat také v oblasti působnosti jiných komisařů, protože to, o čem si hovořil ty a o čem hovořil parlament, tak e, to je politika, která zde má jako vůči sektor průmysl, ale pak zde musí být i další sektory, které budou využity pro účely reindustrializace. Takže musíme přesvědčit i ty, kdo jsou zodpovědní za inovaci a za výzkum, že jedna z těchto priorit, nebo tato priorita už je v horizontu 2020, ale my se teď musíme zaměřovat nejen na výzkum, který je okamžitě uplatnitelný a který se může okamžitě uvádět eh, do praxe. To je teď priorita pro Evropu a tato priorita musí být začleněna i do jiných oblastí, například strukturální fondy. Už v nařízeních je část, která se týká konkurenceschopnosti a tak dále, ale myslím si, že právě bychom to měli ještě explicitněji zdůraznit eh, právě tu návaznost na ty možnosti, priority, tematické koncentrace, které jsou obsaženy v nařízení. Takže jsou to další věci, které jsou nejen ve vaší působnosti, ale i v působnosti jiných komisařů. Pokud jde o energetiku, tak tady jsme to několikrát slyšeli v celé řadě studií a úvah se hovoří o tom, že energie, energetika je důležitá pro přežití evropského průmyslového systému a další bolestivé téma je přístup k úvěrům. My jsme dnes dopoledne říkali, že když nás malé a střední podniky žádají o vysvětlení, proč nikdo v Evropě nedokáže donutit ECB k tomu, aby ta část nebo aby při financování bank část těch peněz byla dána přímo malým a středním podnikům, tak nikdo nedokáže odpovědět. Nikdo neví, kdo je vlastně za to zodpovědný na úrovni Evropské unie a členských států, aby skutečně tyto peníze byly nasměrovány tam, kam patří. A pokud se udělá něco trochu mimo vlastní kompetence, tak je to věc, která by v této věci si zasloužila podporu i ze strany parlamentu. Dnes eh, jsme měli dopoledne seminář o reindustrializaci Evropy, tedy Jižní Evropy, ale je jedno, o čem vlastně hovoříme. Když se reindustrializuje jich eh, nebo ten schudlý východ, tak to bude ku prospěchu celé Evropy. Hovořili jsme o klastrech, o předávání inovací, ale pokud jde o přístup k úvěrům, tak zde máme tento problém, na který jsem upozornila. Poslední připomínka se týká restrukturalizace. To je jedna kapitola zprávy, kterou si nám předal Nejdřív se musíme podívat na to, co zde vlastně je. Je to důležité téma, protože když chceme vytvářet nové podniky, tak se nejdřív musíme zaměřit na té podniky, které existují. Musíme se postarat o jejich přežití. Musíme jim pomáhat. Pokud jde o družstva, jejich roli krizi. To je také důležitá věc. My máme zprávu, o které budeme hlasovat zítra a budeme o tom na příštím nebo po příštím zasedání hlasovat také na plenárním zasedání. Tam i malé součástky systému, především pokud jsou v krizi a snaží se najít eh, cestu ven, tak je třeba je posílit, je třeba jim pomoci. A proto bychom žádali, aby i tvé generální ředitelství tomu věnovalo specifickou pozornost, protože si myslím, že nejen v těch sektorech, které se zde zmínil, jako ocelářství, ale i ostatní sektory si zaslouží určitou podporu, aby mohli inovovat a abychom mohli očekávat oživení na co nejširší úrovni v Evropě. Děkuji Patrici Toja. Tím jsme uzavřeli kolečko zástupce jednotlivých frakcí. Mám zde osm dalších řečníků, ale času máme mále, takže prosím jen dvě minuty. Pan kolega Buzek, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji pane komisaři za to, že jste mezi nás přišel. Je to pro nás tak důležité jako pro vás, ta otázka malých a středních podniků. Já si říkám, co, se, co zde zůstane po těch pěti letech, pokud jde o průmysl, o malé a střední podniky, já si myslím, že zde zůstane myšlenka reindustrializace. To zde zůstane nadlouho, protože vy jste hovořil o široké škále projektu. ale ty projekty nebudou tak důležité jako ten jeden projekt a proto příprava té Evropské rady v únoru je tak důležité. V roce 2010 Pan předseda Van Rompuy se obrátil na mě a požádal mě o návrhy na unijní summit o energetice a 4. února 2011 byla, byly přijaty závěry, které nebyly v souladu s tím, co jsme navrhovali společně s Jacquem Delorsem. Pan předseda Van Rompuy je ale velmi otevřený, takže nakonec se to tam promítlo. Je otevřený návrhům parlamentu a proto je důležité, abychom to udělali dobře, abychom to udělali opravdu solidně. Já jsem přesvědčen, že pan předseda a rada jsou nakloněni tomu, že by přijali celou řadu našich návrhů, stejně jako návrhy komise, protože komise také pracuje na této věci. A myslím si, že Kromě energetiky a reindustrializace jsou důležité dvě věci. Všichni o tom hovořili, to jsou inovace. Musí to být novodobý průmysl. Bude to samozřejmě i dále chemický průmysl, automobilový průmysl, ocelářský průmysl, ale nový, opírající se o novou koncepci. A třetí věc, malé a střední podniky, protože chemický průmysl, cementářství, ocelářství, automobilový průmysl, to obyčejně jsou velké podniky. Nezapadá to pod malé a střední podniky. A důležité je, abychom podpořili malé a střední podniky, aby mohly být oporou pro tu reindustrializaci. A když k tomu takto přistoupíme, když takto budeme přistupovat eh, k našim návrhům na únorový summit, tak si myslím, že dosáhneme úspěchu. A já mám jednu otázku pro pana místopředsedu. Jak je náš tedy otevřený obchod s USA? Jaký to má dopad na naši průmyslovou politiku a naše plány? Děkuji. Děkuji kolegovi Buskovi. Slovo má kolega Gierek. Není tady? je tady. Děkuji, pane komisaři. Rozvoj průmyslu, jak jste říkal, záleží na konkurenceschopnosti, na materiální výrobě a ta záleží, nebo tedy závisí na třech věcech, to vám každý řekne. Na nákladech na energii, které mohou eh, znamenat několik desítek procent eh, pro výrobu a tady jde nejen o tu energii, která je přenášena sítěmi, o kterých před chvílí hovořil pan kolega Buzek. Hovoří se tady o, o energetice, která má velkou, tedy hnací sílu. Omlouvám se, <laughs> omlouvám se, protože ta energie, o které hovořil kolega Buzek, tak tam eh, je to energie, která má úplně jinou cenu. Takže to je jen na okraj. Záleží tedy také na tom, jaká je cena za suroviny a materiály. To možná také můžeme navázat na ceny energii, protože ty materiály při produkci také spotřebovávají energii a potom personální náklady, které jsou velmi vysoké v Evropské unii. V globální konkurenci podle mého názoru nemáme šanci, pane komisaři. Omlouvám se za tento černý scénář. A mluvit o tom, že se zachráníme díky inovacím, že se průmysl zachrání díky inovacím, svědčí o tom, že nerozumíme tomu, co se odehrává na světě. Protože ani američané nebo rusové či další nestojí s rukama založenýma, i oni inovují. A v souvislosti s tím mám dvě otázky. Za prvé, nebylo by dobré, alespoň ve chvíli krize, posílit celní ochranu průmyslu v Evropské unii. Možná to není v této chvíli dobrá otázka, protože v současné chvíli se otevíráme americkému trhu, ale už teď vidíme, že například Belvu instaluje svoje linky v Americe a ne v Evropě. Kvůli tomu, že tam jsou jiné ceny energii a tak dále a tak dále. Jde o to, abychom dali trochu času odvětvím, protože pokud eh, dopustíme, že tato odvětví upadnou, tak už nemusíme nic začínat. Už tady nebudeme mít žádné inovace. Musíme začínat potom úplně od začátku. A druhá otázka. Nebylo by v Evropské unii dobré, abychom měli menší konkurenci mezi sebou aby se zvýšila naše konkurenceschopnost na globální úrovni. O co mi jde? Jde mi o spolupráci unijních firm, například automobilek, o kterých vy jste hovořil. Na základě tedy kritérií, kritérií pro normalizaci a ekologii, využívání místních zdrojů a společných eh, inovačních projektů. Příklad eh, třeba motorizace. Tam bychom mohli dosáhnout toho, abychom si v rámci Evropské unie navzájem příliš nekonkurovali, abychom globálně byli konkurenceschopnější. To je vše. Jde nám o skutečnou průmyslovou politiku, bez které, podle mého názoru, také nebudeme mít energetickou politiku, o které hovořil pan Buzek, protože abychom měli energetickou politiku a jednotný trh s energií, tak předtím musíme mít skutečnou průmyslovou politiku. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolega Kreutzmann, prosím. Yeah, we are very... Jsme u toho, že musíme být konkurenceschopní i uvnitř Evropské unie, jinak nemůžeme být konkurenceschopní mimo. Já bych rád dal úvaze reindustrializace. Já mám dotaz na 900 milionů EDS, eh, ale říkali jsme v parlamentu, ano, komise by se mělo stanovit nový cíl. Máme problém, že v Německu, pokud máme 25 HDP z průmyslového sektoru a pak přepojíme služby, související s průmyslem, tak se dostaneme na třetinu a Británie má asi 9%, Francie asi 14%. Pokud bychom dosáhli těch 20%, tak by to znamenalo, že ještě posílíme průmysl také navýšíme emise CO2, protože průmysl bez toho nemůže fungovat. Pochopitelně začínáme s obnovitelnými zdroji, to je jasné, ale Ehm, zase otázka. Ehm, myslíme jste si, že v případě nového ETS systému byste navýšili reindustrializaci, což je v pořádku, a za druhé tento cíl nemůže jít ruku v ruce s cílem ambiciozních CO2 emisí. Takže tolik má první otázka. Dále cena náklady na energie, je jasné, že z hlediska konkurenceschopnosti je to daleko zajímavější než cena pracovní síly. Tam máme vysoké cenu pracovní síly ne jako v Číně a v Indii, potřebujeme inovace a energie a pak když se zmiňujete, že ten průmysl přechází do Spojených států, tak je to jednoduché z důvodu šelu. A zase e, i v parlamentu o tom takto mluvíme. Ano, je to jednoduché, takže další otázka zní, zdali by toto mohl být evropský cíl pro šel gas eh, a aby komise nám ukázala, co, na, na co bychom se mohli podívat. To Děkuji, musíme opravdu dodržet čas, protože máme jen čtvrt hodiny. Pan Rubik, dvě minuty. Já Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl pogratulovat komisaři Tajanimu k Erasmus pro mladé podnikatele. To přišlo ve vhodný okamžik, je to perfektně uděláno a myslím si, že to je něco, co by skutečně mohlo pomáhat, pomoci snížit nezaměstnanost mladých. Moje otázka jde směrem k rizikovému kapitálu. Myslíte si, že je možné, aby komisař, který odpovídá za daňové otázky, nás informoval, jakým způsobem se bude řešit zdanění startup nebo malých a středních podniků, tak abychom vlastně měli určité, mohli vytvořit určité modely osvědčených postupů v hlediska, z hlediska fiskálního, z hlediska zdanění, abychom podpořili tyto podniky. Děkuji. Grazie, Prodi. Děkuji, kolega Prodi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane místopředsedo, za to, že jste mezi nás přišel. Dnes dopoledne jsme měli zajímavý seminář o reindustrializaci Jižní Evropy, ale myslím si, že je to problém celé Evropy. Takže nebudu opakovat to, co zde už zaznělo, ale mělo by nám také pomoci to, že si uvědomíme, že podniky neprodukují pouze hmotné statky, ale také nehmotné statky. A to je jejich přítomnost v určitém území, jejich organizace. Měli bychom se tedy naučit posuzovat a měřit také tyto veřejné společné statky, které podniky zaručují, zajišťují. A za druhé, a toto platí tedy pro všechny podniky, za druhé, měli jsme zde CERN, který zde dnes dopoledne pořádal zajímavou konferenci a týkalo se to také vesmírného odpadu. Já děkuji za to, že to bylo zahrnuto na program, ale musíme usilovat nejen o to, aby se provedlo hodnocení rizik, ale musíme vyčistit vesmír, protože na něm jsme příliš závislí. Já jsem se ptal ředitele CERN, vy jste kouzelnici? Pomozte nám. Pomozte nám vymyslet motory, které nám umožní vytvořit satelity, které budou čistit vesmír a budou sbírat eh, kousky rozbitých družic Třeba zrovna minulý týden jsme měli případ, eh, kdy vlastně tam eh, byla srážka s tímto kouskem satelitu. Takže aby probíhalo toto čištění. Pan Ransdorf, prosím. Grazie, prezidenta. In questo pomeriggio... Děkuji. V tomto italském odpoledni mám otázku, velmi skromnou a omezenou otázku. Pane komisaři, jaké jaká opatření připravujete pro růst a konkurenceschopnost evropského průmyslu, aby se zvýšila kvalita pracovní síly. Děkuji i za tu úžasnou italštinu. Slova má kolegyně Andres Barre. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, chci navázat na poslední slova, která zde zazněla ohledně spolupráce mezi institucemi, komisí, parlamentem a radou tedy. Tam je problém s tou radou hlavně. A má otázka se týká toho, co se vždy objeví, když se hovoří o reindustrializaci. Je to rozpočtové, ekonomické a finanční téma. Máme před sebou finanční výhledy, které klesají, nevíme, v čem budou škrtány, zda v programech, v horizontálním fondu. Jsou zde otázky, které kterým se nemůžeme vyhnout. Jsou zde nevyhnutelné otázky. Pokud jde o rozpočet, tak tam dochází opravdu k poklesu a může to vyvolat eh, propast mezi zeměmi a kosmé tam taky dochází k poklesu. Mě by zajímalo, jak se na to komise dívá ve smyslu spolupráce, protože parlament už téměř tedy má stanovisko a proto upřesňujeme, že snažit se spolupracovat mezi institucemi, abychom dosáhli toho, eh, co chcete, to znamená zaměstnanost, je zásadní. Děkuji a jako poslední pan Odí, prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji pane místo předsedo Evropské komise za pozornost vůči evropským poslancům. Děkuji. Otázka týkající se vazeb mezi průmyslovou politikou a obchodní politikou. Uh, budeme mít eh, volební kampaň a naši spoluobčané si myslí, ať už mají nebo nemají pravdu, že globalizace je důvodem všeho zla, že je to kvůli globalizaci, že jsou problémy. Nemyslíte si, že bychom si mohli udělat takový přehled obecný? Někteří si myslí, že jsme obětovali textilní průmysl v Evropě. Máme někoho, kdo opustí eh, funkci generálního ředitele Mezinárodní světové organizace práce. My jsme byli pro mnohostranost, boj proti zákonu nejsilnějšího. Je 250 obchodních dohod, které byly uzavřeny a urychlují se všechny obchodní smlouvy. Nemohli bychom před volbami udělat takové zhrnutí, takový přehled mezi jednotlivými frakcemi, co se týká průmyslu, vnitřního trhu, mezinárodního obchodu, takový obecný celkový přehled, ve, o vztahu průmyslové politiky a obchodní politiky. Děkuji, Jean-Pierre. A slovo má komisař, který přednese své závěry. Začneme první otázkou a Pilar del Castillo. Hovoříme o starém a novém průmyslu, ne na základě odvětví, ale podle výrobních eh, technologií. My hovoříme o třetí průmyslové revoluci. První byla uhelná, druhá ropná a třetí by měla být revoluce energetických úst. Takže jsou zde sektory, klíčová odvětví, která spadají pod ten starý průmysl. Ale když se zamyslím nad tím, jak se v Linci vyrábí ocel, což je tedy město, které má kolega Rubik velmi rád, tak tam si všimneme, že se vyrábí jinak než před 50 lety. Dělníci, kteří tam pracují, sedí za počítačem, měli tedy vzdělání, které je opravdu profesionální. A minulý týden u příležitosti Evropského dne horníku jsem navštívil na severu Itálie na hranicích s, Rakousem, Rakouskem eh, v provincii Bolzano jsem navštívil nejhlubší důl a je pravda také, že ti horníci tam nepracovali eh, tak, že by byli špinaví v obličeji, naopak oni pracovali eh, v kombinézách, byli úplně čistí, seděli v takových strojích, takže pracují opravdu za velmi odlišných podmínek, i pokud je o ochranu jejich zdraví, než horníci před mnoha a mnoha lety a než možná horníci v jiných částech světa dodnes. Eh, takže to je ten model, průmyslový model. Nejde tolik o to, jaká aktivita se provozuje, ale jakým způsobem se vyrábí. Takže konkurence, schopnost modernizace a energetické úspory. Zaměřit se především na specifické sektory, tedy na ta hlavní odvětví, kde máme největší kapacitu a jsme nejschopnější, pokud jde o výzkum. Z celé řady otázek, které zde zazněly, musíme vyzvednout otázky, které se týkají toho, jakým způsobem použít evropské peníze k tomu, abychom mohli realizovat tuto novou průmyslovou politiku. Hovořím zde také o tom, co zde říkala paní Andres Barea ohledně toho, jaké fondy zde máme k dispozici. Horizont 2020. My musíme provádět výzkumné aktivity, výzkum zaměřený na průmysl. Musí to být klíčové enabling technologies. My jsme v Evropě velmi ponořeni do výzkumu, ale vidíme, že Japonsko a Čína využívá pro své technologie náš výzkum a to je opravdu bláznovství. My musíme dosáhnout toho, aby ten výzkum byl zaměřen na průmyslové činnosti aby tam bylo toto propojení. A to je nejen proto, abychom zabránili, nebo tedy abychom zajistili konkurenceschopnost, ale také, abychom zabránili uniku mozku, odlivu mozku těch našich mladých, kteří se dělají na našich univerzitách a potom směřují jinam, protože si u nás nevydělají. Naopak, bylo by dobré, aby začali v průmyslu, v praxi uplatňovat věci, které objevili v průběhu svého studia a akademické činnosti. Je velmi důležité mít ty klastry, už jich máme spoustu, ale v horizontu 2020 se počítá s financováním právě pro tento model, pro ty nové průmyslové distrikty, klastry, takže univerzita, průmyslové podniky a malé a střední podniky, které budou pracovat společně, aby se rozvinula konkurenceschopnost. Hovořil jsem o oceli, pořád tedy odpovídám paní Pilar del Castillo. Ocelářství to je sektor, na kterém pracujeme. Je to jeden z těch eh, klíčových eh, sektorů, které jsou začleněny do naší průmyslové politiky. Máme zde suroviny, máme zde eh, automobily a stavebnictví protože stavebnictví a automobilový průmysl, to jsou tedy eh, hlavní klienti ocelářského průmyslu. A potom zde máme suroviny, tam musíme také intervenovat, eh, abychom eh, dosáhli pozitivního vlivu na ocelářství. Takže půjde o mezinárodní přehled. My jsme přesvědčeni, že je to klíčové odvětví Zaměříme se tedy na toto klíčové odvětví a budeme usilovat o to, aby eh, díky ehm, surovinám a dalším akcím na poli tohoto sektoru bylo dosaženo větší konkurenceschopnosti. Samozřejmě budeme potřebovat restrukturalizaci tohoto sektoru. My jsme přijali rozhodnutí ve spolupráci s odborovými svazy já jsem chtěla poprosit kolegy, aby byli v tichosti a vyčkali, až pan komisař skončí. Dohodli jsme se s odbory na akčním plánu a chceme upozornit předem ne, to opravdu není možné. Omlouvám se, pane komisaři. Děkuji. Já jsem říkal, že musíme využít fondy. To je otázka, která zajímá i vás. Vy jste se ptal na roli zaměstnanců. Pokud je o restrukturalizaci, restrukturalizaci ocelářství, my navrhujeme, aby ta informace o restrukturalizaci byla dána co nejdříve dopředu, aby se využil jak Fond pro přizpůsobení se globalizaci, tak i Evropský sociální fond, i všechny ostatní fondy, aby se mohli rekvalifikovat dostatečně včas eh, ti propuštění dělníci, tedy ti, kteří se kterými se počítá, že budou propuštěni, aby hned nalezli uplatnění. Samozřejmě zaměřujeme se také na to, aby se použily fondy pro inovaci, to znamená, aby to byla politika méně znečišťujícího ocelářství. To jsou tedy hlavní body. Další důležité téma se týká přístupu k úvěrům. O tom hovořila paní kolegyně Toja ve svém vystoupení. My jsme spustili řadu iniciativ. Hovořili jsme o tom na poslední radě pro konkurenceschopnost v Dublinu, byla to tedy neformální rada. A na konci prosince 2012 jsme měli téměř 13 miliard pokud jde o záruky a 2, 2 miliardy 300 milionů rizikového kapitálu a více než 2 tisíce podniků z toho čerpali. Kromě toho máme ještě 19 milionů euro, které byly eh, dodány k těmto prostředkům. Takže od roku 2012 13 miliard financování ze strany EIB eh, bylo věnováno více než 100 tisíců malých a středních podniků. Kosme, o tom jsme také debatovali, byla zde debata, která se týkala zvýšení kapitálu EIB, která nám, které nám umožní uvolnit další zdroje pro malé a střední podniky ve výši 10 až 15 miliard eur. Připomínám tu práci, kterou jsme udělali společně všechny tři instituce na Bazilej 3, takže zde neplatí kritéria Bazileje 3 Týká se to půjček do výše 1,5 milionů eur a to je silný signál, který jsme vyslali směrem k malým a středním podnikům. Integrace kapitálového trhu nebo tedy trhu pro rizikový kapitál, to bylo také v centru další otázky, která zde zazněla. Byla to otázka pana Rubega, takže já zodpovím vaši otázku i otázku paní Toja, protože o tomto tématu jsme dlouze hovořili i za účasti amerických odborníků kteří se účastnili naší neformální rady v Dublinu a hovořili jsme o tom znovu ještě včera a dnes. Nové nařízení zvýší efektivitu těchto kapitálů v Unii. Správci těchto fondů budou moci mít evropský pas a získávat eh, tak kapitál, který potřebují všude v Evropské unii. Máme jednotný internetový portál o všech eh, finančních nástrojích Evropské unie pro malé a střední podniky. Právě jsme ho spustili, abychom ilustrovali všechny finanční nástroje Evropské unie věnované malým a středním podnikům. Týká se to přístupu ke všem možným nástrojům Evropské unie. Je tam více než 150 zprostředkovatelů a je to dostupné ve všech jazycích Evropské unie. V září budeme mít Evropské dny pro financování malých a středních podniků. Je to informační kampaň, která zahrnuje semináře a různá další setkání. Navštívíme členské státy a pozveme samozřejmě i evropské poslance, aby se účastnili této akce. Pracujeme také na tom, abychom podpořili vstup malých a středních podniků na burzu, abychom stimulovali zájem investorů o tyto podniky. Právě máme informační příručku na internetu, eh, která hovoří o tom, jakým způsobem vstoupit na burzu. A budeme mít také soutěž pro malé a střední podniky a budou odměněny ty, které, kterým se na burze povede nejlépe. Směrnice o spoždění plateb vstoupila v platnost Teď už máme asi 20 členských států, kde to platí 16. března 2013. Možná chybí ještě čtyři nebo pět států, které zatím nás ještě neinformovaly, ale je to další důležitý nástroj pro podporu malých a středních podniků. Budu na to dohlížet a budu se ptát neformálně také zástupců podniků, aby nás informovali, aby nás informovali o tom, zda se skutečně dodržují tyto nové předpisy a zda došlo ke zlepšení situace. Pokud jde o družstva, tak právě probíhá studie, kterou zadala komise a další velké téma, které zde zaznělo, byla otázka ceny energie. Evropská rada o tom dlouze hovořila a připravujeme studii dopadu do konce roku bude to prezentováno na únorové radě pro průmyslovou politiku, bude to ve zodpovědnosti mého generálního ředitelství, takže všechny návrhy budou začleněny. Pro nás je to opravdu zásadní. Opakuji, i když jsou zde známky odporu, já neříkám, že jsem pro nebo proti používání břidličného plynu, ale musím říci, že se musíme na tu otázku podívat a proskoumat ji neutrálně. Spojené státy dnes používají břidličný plyn, používají ho ve své průmyslové politice i pro v zahraniční politice Turecko od nich bude nakupovat břidličný plyn, takže bude ještě závislejší na Spojených státech. Zhodnoťme to. Rada k tomu přistupovala velmi opatrně, ale otevřela dveře také v této otázce. Nemůžeme se tvářit, jako že ten problém neexistuje. Samozřejmě existuje. Pokud zde dojde k závažným škodám na životním prostředí, tak k tomu můžeme přijmout záporné stanovisko, ale bylo by chybné o tom vůbec nediskutovat a tvářit se, že toto téma neexistuje. Takže já k tomu přistupuji velmi neutrálně, nejsem ani pro, ani proti ale je zde určitá situace, kterou musíme alespoň pochopit a interpretovat. A já si myslím, že je naší povinností prostě rozhodnout se. Pokud jde o téma související s energetickými úsporami a bojem proti klimatickým změnám, ETS, tak pořád ještě je míč na straně hřiště parlamentu. Má osobní pozice je, že nemůžeme požadovat, aby průmysl šel nad rámec 20%, pokud zde nebude globální dohoda, ale samozřejmě i má, komisař, má kolegyně komisařka Connie Hedegaard na tom bude pracovat, protože je to v její kompetenci. Pokud jde o obchodní politiku. Nemůžeme dělat průmyslovou politiku bez obchodní politiky, ale musíme to dělat tak, abychom byli schopni ochránit své zájmy. Já rozhodně nejsem protekcionista, jsem pro volný trh, ale platí tradiční pravidlo jednotného eh, jednotných podmínek, rovných podmínek. Myslím si, že dohoda s USA, pane Busku, je skvělou příležitostí pro naše hospodářství, ale musíme to přetransformovat do něčeho konkrétního. I pokud jde o břidličný plyn, měli bychom k tomu přistoupit inteligentně, konstruktivně a s tím, abychom dosáhli hospodářského růstu v Evropské unii. Další věc, o které hovořil pan Gierek, týkalo se to konkurenceschopnosti. Já si myslím, že potřebujeme více konkurence v rámci EU. Ale pokud ve své otázce pan Gierek říká, abychom byli konkurenceschopnější na celosvětové úrovni, Eh, musíme mezi sebou spolupracovat? Já si myslím, že ano. Můj kolega Almunia pracuje na státních podporách. Já si myslím, že pokud chceme mít konkurenceschopnější Evropu, pokud chceme mít politickou Evropu, není nemožné zamyslet se nad tím, že potřebujeme studii o pravidlech eh, volné soutěže. Samozřejmě na celosvětové úrovni musíme mít eh, subjekty, které budou schopné soutěžit s ostatními. Další téma, které zde zaznělo, je otázka zaměstnanosti. Cíl průmyslové politiky je vytvářet nová pracovní místa, alespoň také zachovávat ta místa, která existují. A to musíme udělat tak, že vsadíme, vsadíme na vzdělávání. Erasmus pro podnikatele má za cíl vytvářet, formovat nové podnikatele. Pracujeme také na politice ve prospěch podnikání s OSVČ, s osobami samostatně výdělečně činnými. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která spolupracuje eh, právě se zástupci tohoto sektoru. My jsme pro sociální tržnou tržní ekonomiku, to je taková severka Lisabonské strategie a mm, hlavním cílem je vytvořit eh, pracovní místa, takže vytvořit sociální politiku. Proč potřebujeme průmysl? Když vznikne pracovní místo v průmyslu, jedno pracovní místo, tak zároveň to vytvoří dvě pracovní místa ve službách. A my chceme dát eh, perspektivu práce všem našim mladým, takže všechny fondy, které máme k dispozici, budou využity proto, abychom vytvářeli nové příležitosti. Doufám, že jsem zodpověděl na všechny otázky. Pokud jde o Galileo a vesmír, pokračujeme, investujeme, eh, investujeme konzistentně, máte to v tom mém projevu těch 9-10 miliard, které budou vynaloženy také na údržbu a za to já děkuji Radě a parlamentu, za to, že to podpořili Eh, ušetříme pravděpodobně asi 90 miliard, takže Galileo to není jen náklad, je to také možnost ušetřit a také možnost vytvořit eh, spoustu malých a středních podniků, nových malých a středních podniků. Pokud je o Ebry, tak tam na tom pracujeme. Zaměřujeme se na to, abychom zabránili kolizím a ochránili své infrastruktury a pak budeme pracovat na tom, abychom zajistili vyčištění, uklizení vesmíru. Takže to je také cíl, který máme, ale jdeme postupně a snažíme se maximalizovat efekty finančních nástrojů, které máme k dispozici. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vyčerpávající odpovědi, které jste nám poskytl. Děkuji také tlumočníkům, eh, kteří tady s námi zůstali ještě o chviličku déle. Ano? Pan Ody hovořil o jedné věci, o které se diskutovalo dnes na radě právě na návrh Francie. Je to návrh reformy, vy určitě ten text budete znát, proběhla Eh, o tom rozprava, protože obchodní politika se vždy týká růstu, takže i eh, příští rada tomu bude věnovat velkou pozornost a já potom doufám, že rada a parlament schválí stanovisko a návrh komise. Chci tedy poděkovat eh, tlumočníkům. Všichni se sejdeme v deset kromě koordinátoru, ty se sejdou v 8 a z P3 G2. Děkuji všem, děkuji panu komisaři a sejdeme se zítra. But we